Dámy a pánové, milí kolegové, prosím, usaďte se. Budeme muset schválit pořád jednání. Takže už jsme číslo jedna na pořadu jednání a to je přijetí pořadu jednání. Paní Šáke musí dříve odejít kvůli velice důležité jiné zkoušce a proto nás prosí o to, abychom o její zprávě hlasovali hned jako první. Nikdo nic nenamítá, takže budeme takto postupovat. Žádná sdělení nemám, takže i hned přecházíme rovnou k hlasování a jsme u bodu číslo dvě, zpráva paní Šáke, která se týká strategie digitální svobody. Paní Šáke, přijete si k tomu něco podotknout dříve, než padne rozsudek? Není tomu tak? A tímto se dostáváme přímo k hlasování. Kdo je pro návrh číslo 1? E, promiňte, nejdříve tedy ústní pozměňovací návrh, říká pan předseda. Kdo je pro? Proti? zdrželi se tři ku jedna bylo to schváleno. A dostáváme se k kompromisu jedna kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u bodu 19, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. A tím jsme u čísla 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, 29 pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Die Abstimmung ist Končím hlasování. 57 proti, 25 pro, tímto je to zamítnuto. Ústní návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32, druhá část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. A tím se dostáváme k číslu 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33. Kdo je pro? Tedy hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 34 pro, 23 proti. Schváleno. Číslo 34 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 4 pro? Druhá část to byla. Končím hlasování. 32 pro, 24 proti, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo schváleno, ale raději to ověříme.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 Čtyřeli se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. Padesát pro, proti, strželi se, zamítnuto. Ústní návrh číslo 3 pro,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 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Končím hlasování. 29 ku 24 schváleno, ovšem 8 členů výboru nehlasovalo. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Máte pocit, že máme ověřit 67? Dobrá, ověřujeme číslo 67. Uzavírám hlasování. No. Šedesát devět pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 72 pro. Proti, stažili se schváleno. 73 pro. Proti, stažili se schváleno. 74 pro. Proti, stažili se schváleno. 75 pro. Proti, stažili se schváleno. 76 pro. Proti, stažili se schváleno. 77 pro proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, Co tady jste hlasovali? Ano. 87 elektronicky ověříme. Končím hlasování. 31 ku 32 zamítnuto. Pan Salafranka? Ano, pane předsedo, já jsem chtěl říci, že právě mě nesou a hlasovací kartu a že jsem hlasoval proti, takže prosím, berte to v úvahu, než eh, dostanu hlasovací kartu proti. Nun ist es mit 31 zu bylo to to 31 ku 32 hlasům. Já jsem nehlasovala, to je váš problém. Ne, ono to nefungovalo. Takže je to 32 ku 33 a opět ne. 88 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 95, to rovněž odpadá, 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 99 ne, 101 rovněž ne, 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se schváleno, 106 pro, proti, zdrželi se schváleno. 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 109 pro, proti, zdrželi se schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se Schváleno. 111 pro. Proti. Zdrželi se. Sch- zamítnuto. 112 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 113 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 114 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část? Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. To byla dvojí vražda. 115. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 116. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka pro, proti. Ověříme. Končím hlasování. 32 pro, 31 proti, schváleno. A nyní je to 32 k 32, ještě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 ještě jednou, 14 pro. Čtrnáctka. Budeme to elektronicky ověřovat. Končím hlasování. 36 pro, 23 proti. Schváleno. 15 pro proti, zdrželi se, schváleno. Jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní máme stanovisko výboru INTA, INTA 1, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Inta 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Inta 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Inta 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Inta 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Inta 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Inta 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Inta 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Inta 12 pouze druhá část, druhá část je pokryta. Kdo je pro druhou část? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Inta 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní jsme u závěrečného elektronického hlasování. Končím hlasování. A e, protože pan Salafranka je rovněž pro, byl tento návrh e, Máme zde 56 hlasů plus, nikdo nenaslal proti, pět členů se zdrželo, tímto byl návrh přijat. Blahopřeji paní zpravodajkyni, která se může nyní rychle odebrat za svými dalšími povinnostmi. A tím se dostáváme k bodu 3 na našem pořadu jednání. To je zpráva Ruje Taváreše. Přeje si někdo vystoupit k tomuto bodu? Není tomu tak. A tím se dostáváme k hlasování. Třicet šest pro, proti. Ověříme to elektronicky. Končím hlasování. 48 pro, 8 proti, schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. To mě mrzí, že tím je eh, už vyřízená 43, není 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45 pro, proti, Budeme to muset ověřit. 45 ověřujeme. Končím hlasování. 27 pro, 36 proti, zamítnuto. 46 pro, proti, zamítnuto podobnou většinou. 48. Ne, promiňte, říká pan předseda. Ano, je to 48. 47 to byla pouze jazyková otázka. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9, 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9, 3. Prosím, pane Tavárši. Z té debaty, kterou jsme měli ve druhá včera, jsem vyrozuměl, že všechny pozměvací DV jsou přijatelné a já bych proto navrhoval, že budeme o dalších návrzích výboru jde hlasovat najednou, pokud nemá někdo z jiných politických skupin námitky. Platí to pro všechny návrhy DEVE, které máme, nebo pouze pro tyto? Můžeme hlasovat an blok o všech návrzích DEVE? Ano? Kdo je pro návrhy DEVE? Pokud vím, tak my nemáme žádné námitky vůči těmto pozměňovacím návrhům, ale není to pravda? Z EKR ano? Dobře, tak budeme hlasovat o tomto bloku. Two until 9.12. Takže 9.2 až 9.12. Jde to? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijaty. 9.4. Tam bylo hodně hlasů proti, ale stejně to byla většina. I'm convinced. Let's vote on... Tak budeme samostatně hlasovat o 9.4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Je 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh číslo 1 pro, Ano, děkuji, pane předsedo. Stínová zpravodajka z mé frakci teď hlasuje ve výboru Libe, ale je proti předložení tohoto ústního pozměňovacího návrhu, stejně jako předložení ústního pozměňovacího návrhu číslo dvě. Děkuji. Uh, pane Dávarši? Ano, pane předsedo. My jsme se sešli hm. i se stínovým zpravodajem, se stínovou zpravodajkou z ELS a ta schůzka proběhla dnes dopoledne a bylo nám řečeno, že ELS bude hlasovat proti pozměňovacímu návrhu, ale ne proti předložení pozměňovacího návrhu. My jsme se rozhodli, že všechny skupiny budou moct předložit své ústní pozměňovací návrhy. Takže samozřejmě, co by zpravodaj jsem také přistoupil na pozměňovací návrh e LS. Takže já myslím, že z technického hlediska bychom samozřejmě měli o těchto pozměňovacích návrzích hlasovat. Každá skupina podle svého stanoviska. Jen bych chtěl zdůraznit, protože tyto tři pozměňovací návrhy se týkají uprchlíků. A chtěl bych jen zdůraznit, že to není rozšířená definice uprchlíků. Je to velice omezující definice uprchlíků. Znamená to pouze osoby s doklady totožnosti UNHCR. Takže je to omezenější rozsah. Děkuji. Eh, eh, Pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že členové výboru velmi dobře znají můj všeobecný odmítavý postoj k tomu, aby frakce namítaly proti předkládání ústních pozměňovacích návrhů. Já jsem ale hovořil s naší stínovou zpravodajkou, nicméně ona je proti těmto dvěma ústním pozměňovacím návrhům, ale jsme proto, abychom hlasovali o trojce, o třetím ústním pozměňovacím návrhu. Chceme o tom hlasovat, i když eh, prohrajeme to hlasování. That's... Je mi líto, pane předsedo. Já Samozřejmě beru na vědomí to, co říkal pan kolega Salafranka, ale to je jiná informace, než ta, kterou jsme dostali dopoledne. Bylo nám řečeno, že máme kompromis a já jako zpravodaj také souhlasím nebo přijímám pozměňovací návrhy od ELS a rád bych od sekretariátu věděl, jestli může politická skupina vznášet námitky proti předložení pozměňovacího návrhu nějaké skupiny na základě ústního návrhu zpravodaje. Pokud vím, Zpravodaj může namítat něco vůči ústním pozměňovacím návrhům jednotlivců a na plenárce potřebujete 40 poslanců, ale rád bych dostal odpověď od sekretariátu. Also ich muss die Regeln jetzt an. Musím platit pravidla, je mi to líto. Já nevím, co se dohodli nový zpravodaje, ale pokud jedna frakce prostě proti tomu má námitku, tak pravidla jasně říkají, že takovýto ústní pozměňovací návrh není připuštěná, protože frakce EPP E, to takto nadnesla, tak já, jakožto předseda, vidím tuto záležitost jako ukončenou a vyřízenou. Je možné to potom dát do pléna jako normální návrh. Omlouvám se, rád bych slyšel upřesnění. V pravidlech to skutečně takto je? V tom případě bych rád nechal zapsat do záznamu, že toto je opak kompromisu, ke kterému jsme dospěli před dvěma hodinami, aniž by byl zpravodaj informován. V jednacím řádu to takto je. A také víme, že rozpravy během hlasování se do zápisu nedostávají. Frakce může vždy změnit svou pozici, může si to změnit z pluska na míst, mínus, může se dohodnout, že neuzná ústní návrh, či naopak uzná, jako zpravodaj se vám to může líbit, či ne, ale pravidla v této otázce jsou jasná. A otázka je to prostě toto pravidlo, že ústní pozměňovací návrhy jsou e, připouštěny pouze v případě, že se všichni shodnou na tom, že jim takovýto návrh nevadí. To je taková ochrana funkce pro to, aby si nemohl kdykoliv kdokoliv přijít se svým ústním návrhem aniž by měl pro toto velkou podporu. Nyní jsme tedy u čísla 52, kdo je pro proti, zdrželi se schváleno. 53 odpadá, 54 pro, proti, zdrželi se schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se. Nebylo to jasné, pravděpodobně to bylo schváleno, říká pan předseda. Pan Salafranka? Schváleno tedy. Ne, takže to ověříme. 58. Končíme hlasování. Třicet jedna pro, třicet dva proti, bylo to tedy zamítnuto. Padesát sedm pro, proti, zdrželi se schváleno, padesát devět pro, proti, zdrželi se zamítnuto, šedesát pro, Proti? Zdrželi se. Schváleno. 61 pro. Prosím vás, zvedejte ruku při hlasování. Ať každý jednotlivý opravdu zvedne ruku, protože je, to tady pouze odhadují a zdá se, že polovina kolegů vůbec nehlasuje. Končím hlasování. Schváleno 33 pro, 21 proti. Měli bychom mít také pravidlo, že kdo si třikrát přeje něco ověřit a nemá pravdu, tak by měl všem potom zaplatit skleničku. Prosím? Já tady ne- nevolám potom, abychom ověřovali. A nebo pouze pro předsedu skleničku a pro sekretariátu. To je také možnost. 61 pro, proti, zdrželi se schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9 DV5, kdo je pro DV5? Proti, zdrželi se schváleno, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Mám pocit, že to bylo zamítnuto. Končím hlasování. 27 pro, 36 proti, tedy zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 73 pro, proti, zamítnuto. 74 pro, proti, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se Schváleno. 76 lomeno 77 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 97 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 78 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 79 pro. Proti zdrželi se, schváleno. 81, 81 kde pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 33 pro, 29 proti. Schváleno. 82 pro proti, zdrželi se. Schváleno 83 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. A tím jsme u čísla 84 pro. Já jsem se málem zapomněl svůj klíčový návrh. Proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9, 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní návrh 2 pro, jsou pan Salafran? Ne, pane předsedo, jak už jsem říkal, moje frakce je také proti předložení druhému ústnímu pozměňovacího návrhu. U trojky eh, nejsme proti. Děkuji. 91 dafür, dagegen, Enthaltung abgelehnt, 90 dafür, dagegen, Enthaltung angenommen, Kompromiss 5 dafür, dagegen, Enthaltung angenommen, 94 dafür,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 Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 113 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 121. Pro. Proti. Strželi se. Schváleno. 122. Pro. Proti. Strželi se. Schváleno. Kompromis 10. Pro. Proti. Strželi se. Schváleno. A jsme u čísla 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 129 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 131 pro, Sto třicítka byla schválena. Dobrá, můžeme to ověřit. 130. 131 byla schválen. Takže ještě jednou 130. Tuto. Elektronicky. Končím hlasování. 32 pro, 26 proti. Tímto schváleno. 131 pro, proti. Zdrželi se. Není to jasné. Prosím, budeme hlasovat ještě jednou, ale ne elektronicky. Kdo je pro číslo 131? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 146, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A jsme u kompromisu 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Tím jsme u patnáctky, pozměňovací návrh 15, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, schváleno. Dvacítka, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno, 21 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, 27 pro, proti, zdrželi se schváleno, 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se schváleno. Jednička to je pouze španělská verze, takže na tom nemusíme. 2 lomeno 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 4 lomeno 7, proti, zdrželi se schváleno. Pětka pro, proti, zdrželi se schváleno. Šestka pro, proti, schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Desítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 59 pro, nikdo proti, čtyři členové výboru se zdrželi. Blahopřeji mnohokrát, pane kolego, pane Taváreši. Omlouvám se, pane předsedo, kolegové, já budu velice stručný. Měli jsme ten incident s ústním pozměňovacím návrhem. Já nebudu číst tři ústní pozměňovací návrhy, ale přečtu část dvojky, kde se zdůrazňuje nutnost, aby dohody EU o readmisi výslovně zmiňovaly povinnosti v oblasti lidských práv pro členské státy i země mimo EU a tak dále. Možná, že kolegy námitka ELS proti hlasování o tomto ústním pozměňovacím návrhu překvapila. Je to porušení předchozí dohody. Chtěl bych kolegy informovat o tom, vůči čemu ta námitka byla. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jak jsem říkal už při jiných příležitostech, ehm, v tomto výboru mně nepřipadá příliš vhodné namítat něco proti předložení ústních pozměňovacích návrhů, ale chci říci, že my jsme nakloněni obecnému kompromisu, který bychom mohli prodiskutovat na rozšířeném předsednictvu, aby žádná politická frakce nemohla nic namítat, ale já chci říci, že eh, má politická frakce si to nevymyslela, takže pokud všechny ostatní strany s tím budou souhlasit, eh, tak i má frakce bude tuto dohodu respektovat. Děkuji. Ale pane Taváreši, kdo má takový výsledek, žádný hlas proti, by měl zachovat trpělivost, mírnit se a být vděčný výboru. Rovněž se mě, mně osobně se ještě nikdy nepodařilo e, projít s nějakým návrhem hlasování bez hlasů proti. A jsme u pana Domskise. Výroční zpráva o lidských právech je velice dlouhý hlasovací seznam, budeme potřebovat mnoho trpělivosti. Začínáme. Návrh 60 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, strželi se. Ještě jednou, 61 pro, proti, strželi se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 Proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se. Elektronicky to ověříme. 69. 69. 69. 9. Eh, hlasování je téměř u konce. 41 pro, 17 proti. Schváleno. 71 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 70 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. FAM 5, promiňte. Pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 73 pro, proti, není to jasné, zdá se, že zamítnuto, ale prosím vás, účastněte se hlasování, není to jasné. 73. Prosím vás, ukazujte, ať můžeme rychleji pokračovat. 73. ještě na vás prosím, zapojujte se do hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 29 proti, zamítnuto, 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80 pro, ověřit 79. -ku? Po třetí šáke. Ne, ne, nebyla to. Byla to Franciska rovněž po třetí. Končím hlasování. Osmdesátka pro, tedy první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti,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 drželi se, zamknuto. 94,95 pro, proti, schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 99 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100, 101. Pro, proti, strželi se, schváleno. 104 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, strželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 110, promiň, 110, 111 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114, 115, 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A tím jsme u čísla 124. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 128 pro, proti, Zdrželi se schváleno 129 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 130 pro. Proti. Zdrželi se schváleno 131 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 132 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 133 pro. Proti. Zdrželi se schváleno 134 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 136 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100 Promiňte, zamítnuto, říká pan předseda. 137 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Angenommen, aber es teilen sich Folgen hier Reihe Geschlossen. Končím hlasování. Velice těsně přijato. 139 pro. 138, říká pan předseda. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139 pro, proti,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 proti, zdrželi se zamítnuto, 155 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 156 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 9, 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 11 pro, proti, ještě jednou, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 Končím hlasování. 21 pro, 31 proti. Zamítnuto. Já tě ještě dostanu. Sto šedesát pět pro. Proti. ověříme. Bylo to schváleno. Ana nechává svůj palec příliš dlouho nahoře, i když už hlasujeme o ne, já potom nevím, jak hlasovali socialisté. Co uděláme nyní? 164 jegle, nebo kdo to byl? Gomeš. O tom jsme hlasovali. 6 Mauro, kde je pro? Proti? Strželi se. Zamítnuto. 167 pro, proti, Strželi se. Schváleno. 168 pro, proti, zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se schváleno. 170 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. A jsme o návrhu číslo 175, respektive kompromis 7, zahoji hlasování. Kompromis 7. Končím hlasování. 31 pro, 24 proti. Schváleno. 160, 76 promiňte, pro, proti zdrželi se, schváleno. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 177 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jak hlasovali liberálové? Proti? Budeme muset postupovat pomaleji. Končím hlasování. Zamítnuto. 181 pro. Proti. Strželi se. Schváleno. 182 pro. Proti. Strželi se. Zamítnuto. Kompromis 8 pro. Proti. Strželi se. Schváleno. 184 pro, proti, stěželi se schváleno, 187 pro, proti, schváleno, 188 pro, proti, stěželi se. Ještě jednou, 188 pro, proti, strželi se, schváleno, 189 pro, proti, zdrželi se schváleno, 190 pro, proti, zdrželi se schváleno, 191 pro, proti, zdrželi se schváleno. FAM 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. FAM 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. FAM 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 9-3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 9-4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 9-5 pro, proti, zdrželi se, schváleno 192 pro, proti, zdrželi se, schváleno 193 pro, proti, zdrželi se, schváleno 194 pro, proti, zdrželi se schváleno, 195 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 196 pro, proti, zdrželi se schváleno, 197 pro, pro to odpadá, říká pan předseda, 198 pro, proti, zdrželi se schváleno, 200 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 199 pro, proti, střeli se, zamítnuto. 201 pro, proti, střeli se, zamítnuto. 202 pro, proti, střeli se, schváleno. 203 pro, proti, střeli se, schváleno. 204 pro, proti, střeli se, schváleno. 205 pro, proti, střeli se, zamítnuto. 200 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 208 pro, proti, zdrželi se schváleno, 209 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 210 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 211 pro, ne, Tedy ještě jednou 211 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 212 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 213 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 217 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 215 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Jak hlasovali liberálové, ano nebo ne? Ověříme. Končím hlasování. 30 pro, 26 proti. Schváleno. 214 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 216 pro, proti. Ano, to je ano nebo ne? Jste pro nebo proti? Pro. Protože ona drží palec neustále nahoře, když se hlasuje oproti. Když hlasujeme proti, tak musíte přestat držet palec nahoře. Vy neustále držíte palec nahoře. To je potom pro mě relativně komplikované. Matoucí. 16 je schválená. 97 pro, proti, Strželi se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, Strželi se, schváleno. 200 221 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 222 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 223 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 224 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 225 pro, proti, zdrželi se schváleno. 226 pro, proti,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 Hlasujeme o kompromisu 10 bez ústního návrhu. Kde pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Schválili jsme kompromis 10 bez ústního pozměňovacího návrhu a jsme u čísla 235. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. FAM 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. DV6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jegle pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou. 236 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 237 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 238 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 239 pro proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme tím u návrhu 243, kdo je pro, proti, zdrželi se. Socialisté byli pro, pro, dobrá, pro, takže to je schválené. 244 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 2, 4, 6. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 247 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 248, 254 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 12. Prosím, pan zpravodaj. Yes, Ano, pane předsedo, děkuji. Mám ústní pozměňovací návrh místo slov Swedish Finnish Company bych chtěl navrhnout EU-based company. What? Já möchte das Wort Swedish. Hm? Warte, ja, bei Je Kompromiss. Ihr sagen einfach. Das ändern, EU-based, zu den Kompromissänderungen. Will er das raus haben oder er nach? Äh, ersetzen Swedish mit EU-based. Swedish? Ja, yeah, instead of Swedish company, say the EU-based company. Ah. Okay. Er möchte konkreter werden. Chce být tedy konkrétnější. Kdo je pro kompromis 12 s touto změnou? Kdo je proti? Zdrželi se, bylo to takto schváleno a jsme u kompromisu 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kompromis 13, ještě jednou. Zahajuji hlasování. Zván, ja? Geschlossen. Končím hlasování. Něco tady dnes nesedí. Takže to bylo 253 a jsme u čísla 256. Kdo je pro? Takže ne, jsme u čísla 253. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 256 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 257 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 258 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 259 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 260 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 261 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 265, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 266 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 268 pro, proti, zamítnuto. 269 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 270 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 271 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 272 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 273 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno 275 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 280 pro, Ne, opravuje se pan předseda 276, to byl blok vod. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 277 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 278 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 279 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 281 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 283 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 284 pro, proti, zdrželi se schváleno, 287 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 288 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 289 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 290 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 291 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. 292 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. Asi zamítnuto, tedy zamítnuto. 293 pro, proti, zdrželi se. Bylo to pro, ano, takže schváleno. DB8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 296 pro, proti, zdrželi se schváleno. 295 pro, proti, zdrželi se schváleno. 297 pro, proti, zdrželi se schváleno. 298 proti, zdrželi se schváleno. 299 pro, proti, zdrželi se schváleno. 300 pro, proti, zdrželi se schváleno. 301 pro, proti, zdrželi se schváleno. 302, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 303 pro, proti, zdrželi se schváleno. 304 pro, proti, zdrželi se schváleno. 309 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 305 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 306 pro, proti, Prosím, pan Tekeš, prosím, máte slovo. Máme ústní pozměňovací návrh? o uprchlících, kteří odešli z domova v důsledku klimatických změn. My navrhujeme, že místo slov to promote the judicial legitimation of the term climate refugee dáme slova takováto. Co to tam máte napsáno. And the council to study the concept of climate refugee Thank you. Děkuji. Ale je vůči tomu námitka, takže to padá. Takže 306 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 307 pro, proti? Zdrželi se? Schváleno. 308 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 310 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Je 311 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 312 pro, proti, zdrželi se, schváleno. socialisté hlasovali ano, pro, i když to možná mysleli jinak. 312. Zamítnuto. 24 pro, 26 proti. 313 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 314 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 315 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 316 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 317 pro, proti zdrželi se schváleno, 318 pro, proti, zdrželi se schváleno, 311 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 320 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 627 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 325 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třista dvacet šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 328 první část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 329 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 330 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 331 pro, proti, Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 16. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 334 pro, proti, zdrželi se schváleno, 335 pro, proti, zdrželi se schváleno. Mohli bychom hlasovat o těch návrzích z výboru Farm on Block? Hlasujeme tedy o dvojce, čtyřce, šestce, osmičce a desítce. Kdo je pro? Kdo je pro? Tedy mimo čtyřky a šestnáctky, mimo FAM 4 a FAM 16. Tedy FAM 2, kde pro, proti, schváleno. Socialisté hlasovali pro. Dobrá, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. FAM 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 10 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. FAM 16 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 336 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 338 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 330. 330 338 o tom jsme hlasovali, takže 337 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Vím, že sice není možné, aby návrh pana Petelho byl zamítnut, ale v tomto případě to tak bylo. 339. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 340 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 341 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 343 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 345 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 333 46 pro, proti, chtěli se zamítnout to, 347 pro, proti, zdrželi se zamítnout to, 348 pro, proti, zdrželi se zamítnout to, Ústní návod 4 pro, proti, zdrželi se schváleno 300. Ne, opravdu se vám předseda. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 354 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 358 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní se dostáváme k číslu 360 což odpadává, když pokud byla 18 přijata, takže jsme u čísla 3 Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 3, 64 první část, pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 365 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 366, eh, kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se schváleno. Kdo je pro druhou část? Proti? Zdrželi se schváleno. 368 pro, proti, zdrželi se schváleno. A mám pocit, že jsme u kompromisu 19, ne? Tedy ještě 370, kde pro? 370 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 375 pro, proti, zdrželi se schváleno. 376 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 378 pro, proti, zdrželi se schváleno. 379 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 380 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 300 Tedy bylo to schváleno, promiňte, 382 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 381 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 383 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 385 pro, proti, zamítnuto. 387 pro, proti, cože se, zamítnuto. 388 pro, proti, zřeli se, schváleno. 389 pro, proti, zřeli se, zamítnuto. 390 pro, proti, zřeli se, schváleno. 391 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 392 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 393 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 394 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 395 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 396 pro, proti, zamítnuto. 397 odpadá, 398 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 401 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 402 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 403 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 404 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, drží se, zamknuto 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh číslo 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zamítnuto. FAM 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u návrhu číslo 22. FAM 22 pro, proti, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, ještě jednou, čtyřka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pětka, kdo je pro? Proti. Schváleno. Šestka pro, proti, schváleno. Sedm, osm pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devět, deset, jedenáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvanáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třináct pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. FAM 25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 Wir haben es zu Ende mit sieben. elektronické hlasování přijato 47 hlasů pro, žádný proti. Blahopřeji zpravodaji a dostáváme se ke stanovisku pana Peterleho. Kdo je pro návrh číslo 1? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Trojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamknuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Elektronické závěrečné hlasování, kdo je pro? Hlasování je téměř u konce. Ani bylo to tedy přijato 50 k 1. Gratuluji panu zpravodaji. A dostáváme se ke zprávě Sajruš Volský. Návrh stanoviska, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u jedenáctky pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestnáctka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, ne, opravdu se pan předseda, to je také špatně. 22 pro, proti, zdrželi se. Tedy ještě jednou, 22, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet jedna pro, dva proti, šest členů se zdrželo blahopřeji. To je úžasné, jak široké většiny jsme dnes v rámci závěrečných hlasování dosahovali. Já navrhuji, abychom přešli k bodu číslo 9, neboť paní komisařka je již zde a my máme společnou schůzi s výborem DB. To chair afterwards? I have to go in few minutes. Servus.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 Kolleginnen und Milé kolegyně a milí kolegové, prosím vás, usaďte se na svá místa. Jsem velice potěšen, že zde můžeme mezi námi přivítat paní komisařku Georgievu, která je odpovědná za mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí. Naše setkání se bude týkat krize v Sýrii a okolo Sýrie, v okolním regionu. Dobře všichni víme, že krize, které se podobají občanským válkám, mají ten charakter, jsou velice důležité. I pan Bytikofer by to potvrdil, že nemáme tedy problém pouze tam, ale že je to velký humanitární problém, jak uvnitř Sýrie, že máme velké potíže s tím dopravit do Sýrie eh, humanitární pomoc a to na základě bezpečnostní situace, která tam panuje a rovněž máme pomoc dopravovat humanitární pomoc do uprchlických táborů v Turecku a také v Jordánsku, na což se často zapomíná a rovněž máme problémy s poměry, které v současné době panují v Libanonu, respektive které vyplývají z krize v regionu a samozřejmě je do toho zapojen rovněž i Irák. Jsem velice rád, že paní komisařka byla ochotná přijít mezi nás a vyjádřit se k tomuto tématu. Jistě se všichni shodneme na tom, že zde máme povinnost pomoci. A paní komisařko, velmi se těším na to, že nám sdělíte, jak tato pomoc bude vypadat, jaké představy o této pomoci máte. E, tuto schůzi konáme společně s výborem DV, takže rovněž zde vítám kolegy a kolegyně z výboru DV i paní Joli, e, pokud by chtěla něco říct si na úvod, má nyní prostor a rovněž ji prosím, aby převzala vedení schůze, protože já budu muset bohužel za chvíli odejít. Prosím, paní Žoli, máte slovo. A ah, merci, Jano. Děkuji. Naší návštěvě, která bude hovořit o té závažné krizi, která v současné době vládne v Syrii která zavinila více než 30 tisíc mrtvých a více než 175 tisíc vysídlených lidí, kteří opustili Syrii a teď jsou v Libanonu a v Turecku, v Jordánsku a v Iráku. V táborech. A my si opravdu chceme vyslechnout, co udělala Evropská unie pro to, aby zajistila bezpečnost těchto uprchlíků v zemích, eh, jako je Libanon a Jordánsko. Tyto země jsou sami v nebezpečí destabilizace. Paní komisařko, s velkým potěšením vám předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane předsedo. Jsem velmi vděčná za tu příležitost hovořit eh, na společném zasedání tohoto výboru o humanitární situaci v Sýrii, o tom, co děláme a co budeme dělat v budoucnosti. Konflikt trvá 20 měsíců. Konflikt trvá 20 měsíců, neblíží se politické řešení, boje nemají konce. Rychle se blíží zima. Humanitární krize už není strašná, už je příšerná. Jak jste říkala, přes 30 tisíc osob přišlo o život, více než 2,5 milionu a to je rozhodně podhodnocený odhad, potřebuje humanitární pomoc uvnitř země. 1,2 milionu osob přišli o obydlí, myslíme spíš o těch, kdo překročili hranice, ale interní Přesídlení nebo vysílení je také problém. Například 600 škol je teď dočasným příbytkem těch, kdo přišli o domov. Máme 500 tisíc palestinských uprchlíků v Sýrii a bohužel, jak jsme viděli v posledních dnech, ti jsou také zatahováni do tohoto konfliktu a také téměř 100 tisíc iráckých uprchlíků. A jejich situace, situace uprchlíků v Sýrii, je zvlášť obtížná, protože nemají žádnou sociální tkáň, společenskou tkáň, o kterou by se mohli opřít, která by jim pomohla. Počet registrovaných uprchlíků v sousedních zemích v Turecku, v Jordánsku, v Libanonu a v Iráku překročil 382 tisíc a nejméně stejný počet nebo více uprchlíků není registrováno a žije u příbuzných nebo u přátel. Viděli jsme velice rychlý nárůst násilí od léta, kdy Mezinárodní výbor Červeného kříže označil situaci za občanskou válku. A zvlášť hrozné je to, Od srpna si vláda zvolila vojenskou ofenzívu, využívá těžké zbraně a letadla, střílí na civilní obyvatelstvo, nevystavuje příliš své vlastní vojáky přímým bojům, spíš využívá sílu, převahu a samozřejmě v městských oblastech to znamená, že velice rychle rostou počty obětí a počty těch, kdo potřebují pomoc. když jsem navštívila jeden z uprchlických táborů v Turecku, Kilis, v červnu, bylo tam 20 tisíc uprchlíků v Turecku. V červenci jich bylo 30 tisíc. Dnes jich je přes 110 tisíc. A my bohužel předvídáme, že již do konce roku počet uprchlíků v sousedních zemích může přesáhnout 700 tisíc. Samozřejmě v takovémto regionu to znamená, že občanská válka se může ze Sýrie rozšířit i do sousedních zemí. Co tedy dělá Evropská unie, aby ulevila utrpení lidí, kteří trpí tímto konfliktem? Financujeme humanitární činnost, koordinujeme činnost, a hrajeme také velkou roli, pokud jde o obhajobu obětí tohoto konfliktu. Co se finančních prostředků týče, EU, celkově komise a členské státy jsou největším humanitárním dárcem. Zatím jsme dali 250 milionů eur a z toho je podíl komise 119 milionů eur 96 milionů pochází z humanitárního rozpočtu, z mého útvaru a zbytek z nástroje pro stabilitu a pro sousedství. Všechno se to koordinuje. Toto je 47 humanitární pomoci registrované u OSN. Také jsme dvakrát aktivovali monitorovací a informační centrum, neboli náš mechanismus. Nejdřív to bylo v souvislosti s Tureckem a potom v srpnu pro Jordánsko. Pokud jde o koordinaci, samozřejmě především koordinujeme nejprve doma. Jinými slovy, se službou pro vnější činnost koordinujeme, co se dá udělat s využitím Evropského nástroje pro sousedství, co mohou udělat členské státy. Ale ještě důležitější je, že jsme aktivně pracovali na tom, aby naše reakce na tuto velice obtížnou krizi byla důslednější v mezinárodním měřítku. Společně s Ligou arabských zemí jsme zřídili jakési syrské humanitární fórum, které se setkává v Ženevě a združuje všechny, včetně Ruska, Číny, samotných Syřanů. A projednávají se tam čistě humanitární problémy a opatření, které je možné přijmout, aby se lidem ulevilo. Fórum už se sešlo pětkrát, příští setkání bude 9. listopadu. Organizujeme také koordinační schůzky s našimi partnery každý týden. Podmínky se neustále mění, a my musíme být schopni kolektivně udělat to nejlepší, co je v našich silách. Za třetí obhajoba, zastupování. Máme velkou roli ve snaze upozornit na to, že pokud nedojde k politickému řešení, humanitární pomoc bude jediný způsob, jak můžeme morálně podpořit ty, kdo spadli do toho konfliktu. Jde o přístup pro humanitární pracovníky a také respekt mezinárodních humanitárních zákonů. Aby třeba sanitky nezabíjely lékaře. Se nestřílelo na sanitky, nezabíjeli se lékaři. Musíme celosvětově opravdu věnovat pozornost tomu, že i ve válce je třeba respektovat zákon, zákon války. Snažíme se proto jít příkladem. Příkladem nestranosti, nezávislosti, neutrality při poskytování pomoci. A chci vám položit tu nejdůležitější otázku, a totiž, co se nám vlastně podařilo na základě toho, co děláme, na základě finančních prostředků, které poskytujeme, na základě koordinace a takovéhoto přístupu obhajoby prosazování. Teď poskytujeme potraviny pro 1,5 milionů lidí v Sýrii jako takové, naléhavou lékařskou péči, začali jsme také doručovat zimní stany, přikrývky, kamínka obyvatelstvu, kterého se to týká uvnitř Sýrie. A zhruba a my jsme dali k dispozici mapu, je velice důležité podívat se na tu mapu, protože pak si uděláte dobrou představu o tom, co přesně děláme. Zhruba polovina naší pomoci směřuje do oblastí pod kontrolou vlády, zbytek do oblastí pod kontrolou rebelů a nebo rozporných oblastí, kde se neustále mění převaha sil. Je velice důležité poznamenat, že naše koordinace a naše činnost z hlediska obhajoby zvětšila prostor pro OSN a nevládní organizace. V prvním měsíci konfliktu to bylo jenom ICRC a Syrský červený kříž. Jenom ti mohli poskytovat humanitární pomoc. Ale teď už mají přístup do Sýrie všechny hlavní agentury, všichni hlavní hráči. Máme sedm evropských nevládních organizací, které mají povolení působit v Sýrii. Máme přes 4 000 humanitárních pracovníků, asi 100-120 jsou mezinárodní pracovníci a zbytek jsou pracovníci místní. Zaměstnává je OSN a zaměstnávají je mezinárodní nevládní organizace. A tito lidé právě sledují realizaci projektů, které se financují z peněz evropských daňových poplatníků. A když se podíváte na tu mapu, uvidíte přesně, kde děláme co a s kým. Kromě toho se nám podařilo přimět syrskou vládu, aby povolila 90 místním organizacím, komunitárním organizacím, působit jako partneři při doručování humanitární pomoci, při poskytování pomoci. A to je velice důležité, protože organizace, která je považována za vládní, nemůže být vždy účinná a oni to uznávají. Syřani jsou velice schopní dobrovolníci a právě tyto organizace jsou naše nejlepší možnost, jak dostat pomoc k obyvatelstvu, které konflikt postihl. 60% z toho, co financujeme, je pro Sýrii jako takovou, 40% je namířeno do sousedních zemí, zejména do Jordánska a Libanonu. Jsme přesvědčeni o tom, že těmto zemím je třeba poct nést břemeno, které tento konflikt představuje pro jejich obyvatelstvo. Dáváme také určitou pomoc Turecku. Rozšířit pomoc Turecku nebylo možné, protože do jisté míry se prostě ta pomoc v Turecku organizuje jinak. My nesmíme dávat peníze vládám. Ale ještě bych měla zdůraznit, že Turecko si vede velmi dobře a pomáhá postižnému obyvatelstvu, ale je to také země, která má víc zdrojů než Libanon a nebo Jordánsko a proto máme pocit, že pokud je o priority, naše priority jsou nastavené správně. Takže co dál? Ať se stane cokoliv, my víme, že humanitární potřeby budou i nadále velké, a to po dlouhou dobu. Ať už budou pokračovat boje, jako do posud, nebo se konflikt přeleje do ostatních zemí v tomto regionu, to je samozřejmě děsivé, ale bohužel to není možné vyloučit, a nebo dokonce bude konflikt ukončen a dojde k nějakému řešení vyjednanému na politické úrovni a ustanou boje. Ten dopad byl tak dramatický už teď, že ať se stane cokoliv, budeme muset poskytovat pomoc. Samozřejmě to snažíme kalibrovat z našeho pohledu a určit, kde hrozí nejvyšší riziko, kde je ten dopad největší a na co bychom si měli připravit naše finanční plány na příští rok. V podstatě odpovídají tomu, co jsme dělali letos. Jinými slovy, očekáváme, že budeme poskytovat finanční prostředky na vysoké úrovni. Máme tady tři hlavní obavy, pokud je o výhled na příští měsíce. Za prvé, závažný problém s přístupem k lidem, kteří potřebují pomoc s tím, že probíhají dál boje a boje se velice rychle přesouvají z místa na místo. Někdy to dopadá tak, že jsme paralizovaní, nedokážeme doručit pomoc. A proto je tak důležité dál tlačit na obě strany. Aby respektovali zákon války, a za druhé máme obavy z úrovně financování, z výše financování. Apel OSN je teď financovaný jen z poloviny. Možná, že potřeba poroste. A proto se u všech zasazujeme, zvlášť u arabských dárců, ale jsou to třeba i země jako Rusko nebo Čína, aby toho udělali víc v humanitární oblasti. Za třetí, Z hlediska humanitární pomoci jsme přesvědčeni o tom, že jediný způsob, jak ukončit utrpení lidí, je vyjednané politické řešení. Pokud takové řešení nebude, můžeme prostě jenom poskytovat pomoc, ale musí existovat nějaká platforma, na které se svět sjednotí ve vztahu k Syrii. A na závěr bych chtěla něco říct k tomu, jak ještě můžeme rozšířit přístup, jak to vidíme my. Zatím byly předloženy tři návrhy. První pro humanitární koridory, druhý pro nárazníkové zóny a třetí pro větší poskytování pomoci přes hranice. Co se týče těch humanitárních koridorů, podívejte se na mapu, podívejte se, kde se bojuje. Kde by ten koridor měl být? Odkud a kam? Kdo ho bude chránit? Když nemáme rezoluci Rady bezpečnosti OSN, kdo ten koridor zabezpečí? A jak budeme vědět, že ten koridor se využívá pouze pro humanitární účely a ne k pašování zbraní? Podobně nárazníkové zóny. Kdo je bude chránit? Jak budeme vědět, že ta zóna se bude využívat pouze k eh, těm účelům, pro které byla zřízena? A ještě důležitější je, jak budeme vědět, že ta nárazníková zóna nepovede k rozdělení země. A v případě Sýrie je to bohužel velice reálné riziko. A potom přeshraniční pomoc. Prozatím, a to zdůrazňuji, prozatím nepodporujeme přeshraniční operace. Přístup je sice omezený, je to obtížné, ale máme určitý přístup do Sýrie. A když podpoříme přeshraniční operace, bude to znamenat, že ohrozíme životy humanitárních pracovníků, 13 osob již zahynulo, Ale z pohledu syrské vlády jsou přeshraniční operace nelegální, jsou neschválené a proto vlastně nepomůžeme těm lidem, kterým je pomoc určena. Bohužel zatím nemáme žádné důkazy toho, že přeshraniční operace jsou účinné. Dostali jsme určité informace o tom, že přeshraniční pomoc se v podstatě využívá, kdo ví, za jakým účelům, z 50-60 objemu, neboli nikdo to nesleduje a nevíme, kde ty věci nakonec končí. Nicméně jsme otevření vůči čemukoliv, kdo může pomoct většímu počtu lidí, za předpokladu, že to bude racionální, praktické a proveditelné. A že už nedojde k dalším nezamýšleným negativním důsledkům. A zcela na závěr bych chtěla ještě říct, že za ty téměř tři roky, co působím jako komisařka, jsem zažila velice obtížné operace na řadě míst. Toto je ta nejkomplexnější z nich. Ne proto, že trpí víc lidí. Máme humanitární krize s větším počtem obětí, ale je to proto, že nejsou žádné vyhlídky na ukončení tohoto utrpení. A Tady z toho mohu vyvodit jeden závěr. Pokaždé, když přivíráme oči nad tím, že nějaký stát se rozpadá a nebo se mu nedaří, má to problematické důsledky a takovým případem je rozhodně Sýrie. Děkuji. Thank you so much for giving us... Děkuji za to, že jste přednesla tento dramatický pohled na to, co se děje v zemi, kde bombardují svou vlastní populaci. Myslím, že je to poprvé od španělské války. A teď se to děje každý den. Slovo má pan Petrle. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní komisařko Georgievo, mám dvě otázky, ale nejdříve bych chtěl vyslovit své uznání vůči tomu, s jakou, jak se mi zdá vážností vy odvátíte svou práci a snažíte se za Evropskou unii pomoci lidem v Sýrii, kteří trpí a také uprchlíkům v sousedních zemích. Mám dvě otázky. První otázka. Bohužel víme, že Rusko a Čína na Radě bezpečnosti OSN brání tomu, aby vznikla rezoluce. A mě by obzvláště zajímalo, jak se Rusko a Čína chovají eh, v otázce humanitární pomoci. Mohla byste nám eh, k tomu říci něco více? Eh, protože to dobře ukazuje, jakým způsobem se vlády těchto zemí k tomuto tématu staví, abych to řekl tak nějak opatrně. A má druhá otázka. My jako Evropané máme velký zájem na tom, aby státy, které se nachází v sousedství Sýrie, a se kterými máme přátelské vztahy, abychom těmto státům poskytli veškerou naši pomoc. A tím mám na mysli obzvláště Jordánsko a Libanon. Můžete mi říct, jaké jsou dopady uprchlických proudů, proudů uprchlíků na Jordánsko a na Libanon? Rád bych chtěl ještě něco říct k Turecku, protože jsem tam před nedávnem byl, i pan premiér Erdogan který říkal, že je velice otevřený případ nebo mezi zvnějšku, ale dobře vím, jak komplexní je situace v Turecku, ale myslím si, že bychom měli dát Turecku veškerou podporu, kterou by si z naší strany přálo. Možná byste i k tomuto mohla říci nějaké detailnější informace, ale ještě jednou opravdu vám děkuji za vaši práci a vyslovuji vám velké uznání. Děkuji, jak nyní má slovo paní de Kaiser. Oui, merci. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Žorževo, já souhlasím s tím, že odvádíte v terénu opravdu obrovskou práci. Mám dvě otázky. První se týká forem spolupráce, které má Evropská unie v oblasti syrských uprchlíků s jednotlivými vládami zemí, které Syřany přijímají. Je pravda, že Turecko je přijímá do táborů. Možná tak se to snadněji organizuje, protože v táborech je obyvatelstvo soustředěno. Já jsem byla v Libanonu a vím, že je to tam mnohem komplikovanější. Pokud vláda odděluje svou interní politiku od toho, co se děje v Sýrii, tak před několika týdny souhlasil s tím, že pomůže uprchlíkům ze severu za podmínky, že zůstanou v rodinách, tedy ubytování v rodinách, ale odepřeli pomoc uprchlíkům z jihu. To je ale problém, který hrozí implozí. My chápeme tento způsob oddělení politiky od událostí v Sýrii. Pokud se Vysoký komisař pro uprchlíky a Evropská unie dohodnou, bylo by dobré, aby získali přístup ke všem uprchlíkům a nejen tedy karitativním muslimským skupinám. Zajímalo by mě také, co se děje v Jordánsku, protože všude není stejná situace a my nemůžeme jednat stejně všude. A druhá věc, kterou jsem chtěla říci. Často, když eh, před nás předstupuje paní Ashton, tak eh, my máme velký pocit bezmoci, a jsme velmi rozčileni a někdy zoufalí. Já si myslím, že je opravdu velmi, velmi důležité, aby se vám podařilo zachovat humanitární stránku bez ohledu na jakoukoliv politiku, protože jinak s takovouto vládou už nebudeme mít žádný přístup k obyvatelstvu. My samozřejmě musíme dělat politiku, ale zároveň se věnovat humanitárním akcím. Vy hovoříte o přeshraničních eh, operacích a všechno to, co by mohlo zabránit obyvatelstvu k tomu, aby se dostalo k humanitární pomoci, tomu se musíme rozhodně vyhnout. Je to mnohem důležitější. A partneři jako eh, Čína a Rusko používají jiné prostředky, jak dospět eh, k řešení tohoto dramatu. Ale v každém případě se chci zeptat, zda máte dost peněz a kde ty peníze budete hledat. Mám ještě tři žádosti o slovo a čas máme opravdu přísně vymezen v rámci tohoto výboru, takže vás prosím, abyste se omezili na minutu a půl. Slovo má paní Gomeš. Paní komisařko, děkuji za vaše vystoupení a za tu skvělou práci, kterou odvádějí vaše vaše zástupci v regionu, pokud o tento konflikt. Jedna z hranic je také hranice s Irákem. Pochopila jsem to tak, že zatím na této hranici je menší aktivita, ale v Syrii byli iráčtí uprchlíci. Mnozí z nich přešli do Iráku. Jak funguje tento vztah Poskytuje Irák také humanitární pomoc do Sýrie? Další otázka. Ráda bych eh, rozšířila tu otázku, která zde zazněla z úst pana Potteringa. Vy jste říkala, že Rusko a Čína by měly přispívat více k humanitární pomoci. Máme údaje o tom, jak přispívají, kolik přispívají. Ovšem důležitá věc je otázka politická, aby neblokovali Radu bezpečnosti a mají tuto zodpovědnost, protože jsou stálými členy. Pak jste říkala, že potřebujeme politické řešení. Já jsem dnes četla v řadě mezinárodních novin, že američané proskoumávají možnost nové rezoluce Rady bezpečnosti OSN a možná také se podporuje nová platforma, která by spojila síly působící vevnitř a venku. Jak navážete činnost humanitárních služeb, tedy vašich služeb, když zde nebude jednat Evropská služba pro vnější činnost, která do toho musí vstoupit, tedy z hlediska politického vstupu. Pan Arlake, máte slovo? Děkuji. Paní předsedkyně, i já si velmi cením toho, co děláte. Poskytla jste nám opravdu velmi upřímný obrázek toho, co se děje. Zdá se, že velmi dobře chápete, co je zde centrální záležitostí. Máme zde konflikt, eh, občanskou válku a část eh, mezinárodní společnosti poskytuje zbraně eh, rebelům a část poskytuje zbraně vládě brutální režim používá těžké zbraně a tak dále. To je pravda, ale musíme si uvědomit, že i na straně povstalců jsou lidé velmi dobře ozbrojeni, ozbrojeni a často jednají stejně brutálně jako vláda. A víte také, že Rusko a Čína poskytuje zbraně jedné straně a paní Clinton je v těchto dnech právě v regionu a snaží se lépe organizovat eh, povstalce, rebely a Kdyby eh, tento pokus neuspěl, tak by se mohli rozhodnout poskytnout těžké zbraně rebelům. Proč my jsme politicky zcela nepřítomní ve všech těchto věcech? My tady fungujeme jako obrovský červený kříž, tam děláme opravdu velký kus práce, ale z hlediska politického jsme zcela neschopní. Proč nepodporujeme politické řešení? Proč nepodporujeme Humanita, nic jiného než humanitární eh, plán, protože tam eh, jsou konkrétní kroky také pro řešení humanitárních eh, problémů v této oblasti. Jedním z bodů je přístup k humanitární pomoci. Děkuji. Slovo má paní Brandner. Děkuji, paní komisařko za vaši prezentaci a za všechnu tu práci, kterou děláte. Myslím si, že je dobré, že máte místní eh, komunitární organizace, protože Předtím jsme slyšeli, že eh, ten Červený kříž není vnímán jako neutrální aktér. Eh, pokud je o kurdskou stranu, tak tam jsme slyšeli, že ten přístup je opravdu špatný a máme situaci, kdy hodně lidí utíká do této části země. Nicméně podpora zvenku je nejslabší a zima může vést opravdu k tragédii v této oblasti. Jste připraveni tuto situaci řešit? Potom jste říkala, že financování ze strany OSN není ještě dostatečně vysoké. Zmiňovala jste se i o jiných zemích, jako je Rusko. Ale do jaké míry uh, Eh, přispívají také menší členské státy Evropské unie, nejen ty velké, například Maďarsko. To by bylo zajímavé vědět. Děkuji. A slovo má poslední mluvčí, paní Muniz de Urkisa. A protože jste se zapsala jako poslední, tak máte jen jednu minutu. Dobře. Děkuji, paní komisařko. Já budu velmi stručná. Nedávno USA za podpory velmi rozdrobené opozice v syrském exilu byla zahájena národní iniciativa, která by měla nahradit tu syrskou národní radu. A to by byl ten kanál, který by poskytnul všechnu pomoc těm osvobozeným územím a syrským rebelům. Je do toho nějak zapojena Evropská unie a je v kontaktu s Hillary Clintonovou, která nedávno podpořila tuto myšlenku z Chorvatska? Děkuji, to je tedy moje otázka. Děkuji. A nyní má slovo paní komisařka, která zodpoví vaše dotazy. Paní komisařko, máte slovo. Very... No, krát děkuji. Vezmu ty otázky v tom pořadí, v jakém zazněly. Panu Peteringovi bych řekla, že příspěvek Číny a Ruska vzhledem k jejich ekonomické síle a politickému postavení je malý. K 25. září já nemám údaje k dnešnímu dni, ale ke konci září Čína poskytla 2 miliony dolarů a Rusko 9,5 milionů dolarů. Rusko také aktivoval Ministerstvo pro nouzové situace, ti také poslali příspěvek a je to něco podobné jako náš mechanismus civilní obrany, ale já myslím, že toho mohou a musí udělat mnohem víc. Jak se chovají z hlediska těch humanitárních diskuzí? Když jsme poprvé svolali Syrské humanitární fórum, projevovala se tendence politizovat konverzaci a ukazovat prstem, zvalovat vinu. Ale rychle se nám společně podařilo zaměřit se pouze a výlučně na lidské utrpení, na humanitární potřeby. A to pomohlo. A já musím říct, že Rusko využilo svůj vliv a tlačilo na větší přístup pro humanitární organizace. Zejména pro OSN. Zejména pro agentury OSN. Ale vzhledem k vyhlídkám si myslím, že budou mít povinnost zapojit se víc i v otázce beztrestnosti a jestli mohu, chci zdůraznit, co říkal pan Alačis, Špatné věci se dějí na obou stranách. Někteří rebelové vzešli z al kaidy Zvěrstev se dopouští i rebelové. Je to částečně otázka rozsahu, protože vláda je lépe vybavená a je schopná dopouštět se větších hrůz, ale to neznamená, že stejné věci se nedí na druhé straně. Neschopnost všech mezinárodních hráčů sjednotit se na jedné věci, což je respekt pro humanitární práva, humanitární potřeby, je problém. Není to problém jenom pro Sýrii, my to říkáme pořád, říkáme to co nejhlasitěji. Je to problém pro celý svět. Chceme se vrátit do doby předtím, než vznikl Červený kříž a než byla podepsána Ženevská úmluva? to je to nebezpečí. My se snažíme všechny dotlačit k tomu, aby řekli, dobře, nedokážete se dohodnout na politickém řešení, ale dohodněte se ještě na jedné věci, dohodněte se na tom, že budete respektovat ženskou úmluvu. A potom v rámci daných parametrů budeme vědět, s kým můžeme jednat. Udělejte to. Ale tak to zatím ještě není. A já bych řekla, pokud je o sousedy a to, jaký to na ně má dopad, třeba pokud je o Libanon a Jordánsko, ten dopad by pro ten region mohl být potenciálně zničující. A řeknu vám jednu takovou věc, která je významným signálem. Když padaly bomby v Libanonu, další den jsme viděli opačné hnutí, opačný směr. Syřané z Libanonu utíkali zpátky do Sýrie. Říkali, doma je to špatné, ale tady v Libanonu to možná bude ještě horší. 30 tisíc lidí překročilo hranice z Libanonu do Sýrie. Někteří lidé se vrátili. My podporujeme Jordánsko a Libanon, dáváme jim humanitární pomoc, využíváme i další nástroje, které má k dispozici EU a komise. pro Dánsko zboru, protože dopad na tyto dvě země nepředstavuje jenom to riziko, že se to přeleje i do těchto zemí. Ale ten dopad je opravdu vážný, protože válka u sousedů znamená, že končí veškerý turistický ruch a pro Jordánsko a menší míře i pro Libanon je to důležitý zdroj příjmu. Turecko je hodně postižené regiony Turecka, které jsou u hranic, které eh, hodně spoléhají na náboženskou turistiku, protože tam mají eh, důležitá náboženská místa nebo místa, kam chodí věří nebo jezdí věřící, také trpí. Jistě měli bychom podpořit všechny, to je pravda, ale my o podpoře uvažujeme tak, že si stanovíme priority. A těmi jsou ty nejzranitelnější země, což je Libanon a Jordánsko. A co se Iráku týče, k tomu se ještě dostanu. Pro Turecko má Evropská unie mnohem rozsáhlejší podpůrné programy, protože Turecko se chce stát členem Evropské unie. Letos dáváme Turecku podporu ve výši 960 milionů eur, ne v důsledku krize, ale protože má v úmyslu stát se členem Evropské unie. A z těchto peněz se asi 100 milionů využívá na to, aby Turecko budovalo uprchlická centra. Nesouvisí to jenom s krizí v Sýrii, ale celkově s jejich kapacitou poskytnout uprchlíkům lepší podmínky. Takže já bych řekla, že když se na ten region podíváme, tak je z relativního hlediska správné, aby Libanon a Jordánsko byly prioritou. Jsou to zranitelnější země, porovnejte velikost jejich ekonomiky a příjmy na hlavu. Ale samozřejmě chceme pomoct i Turecku. Můžeme dát Turecku menší pomoc, dali jsme jim milion eur. Kdyby nám Turecko usnadnilo financovat operaci UNHCR, tak toho budeme muset udělat víc i pro uprchlíky v Turecku. Rozhodně souhlasím s tím, že nemáme jeden recept pro všechny, každá země jiná. Podmínky v Libanonu jsou jiné než v Jordánsku a než v Turecku a než v Iráku. V Libanonu vláda z řady dobrých důvodů zatím nemá tábory, lidé žijí u příbuzných. Jordánsko se rozhodlo, že postaví tábory, ale je tam také hodně lidí, kteří žijí u příbuzných. Turecko má, někdo by řekl, prémiové tábory, nějaké lepší tábory, ti tam mají velmi dobré, ale teď čelí problémům, protože když v roce když, když postavil první tábor, tak si mohli dovolit dělat víc, ale teď, když mají tolik uprchlíků, tak si asi uvědomili, že systém jejich táborů je možná omezující. A už to vyvolává také reakci mezi obyvatelstvem. Takže je možné, že se budou muset více spolehnout na UNHCR, pokud je o vedení táborů, aby zajistili lidem dobré podmínky, ale aby si ten eh, systém táborů v Turecku také mohli dovolit. My rozhodně podporujeme větší úlohu pro UNHCR, proto je máme, mají proto profesionální eh, kompetence a rozhodně prošetřujeme situaci lidí, kteří v táboře nejsou uprchlíků, kteří žijí s, rodin, s příbuznými. Z naší podpory financujeme programy zaměřené na místní společenství a je pravděpodobné, že těch programů budeme financovat ještě víc. Máme dost peněz. Vzhledem k tomu problému s přístupem a k tomu, kolik toho můžeme udělat, a vzhledem k tomu, že jsme odhodlaní sledovat, co vlastně financujeme, máme teď peníze až do února. To je naše prognóza. Navýšili jsme to o 50 milionů, pak přijde další fiskální rok, další finanční rok a budeme financovat z rozpočtu na příští rok. Úzce spolupracujeme s komisařem Fílem a také se službou pro vnější činnost, abychom zajistili, že všechno, co děláme, je propojené, abychom byli účinnější společně. Stačilo by to? Já vám mohu říct, že já mám strach, že Sýrie nejen skutečně trpí, ale zastěňuje jiné krize, protože je celá řada míst, kde z pohledu počtu postižených lidí a jejich potřeb je to ještě naléhavější. Ale my víme, jak velké riziko může Syrie představovat pro tento region i pro Evropu a proto je prioritou Sýrie. A bude to taky příští rok. A teď zřejmě přišel také čas říct MMF, Mezinárodní měnový fond. My chceme obrovské množství zdrojů na příštích sedm let, víceletý finanční plán, víceletý finanční rámec na příštích sedm let. Zdroje zůstávají stejné, ale bezpečnost nezůstává na jednom místě. A pokud nejsme schopní sami sebe ochránit, Otázka Iráku. Irák nám nejdřív nedělal velké starosti, protože vzhledem k tomu, jak se ten konflikt šířil, přistupoval k tomu konstruktivně. 26. září jsem svolala neformální ministerskou schůzku v New Yorku, přijeli všichni, přijeli všichni sousedě, přijel i Irák, přijeli všichni členové Rady bezpečnosti, bylo tam Rusko i Čína, všichni hlavní dárci, i arabští dárci. A na tomto setkání jsem měla pocit, že Irák postupoval velmi konstruktivně. A tím se dostávám k té kurdské otázce. My jsme se o tu kurdskou část zase tolik nebáli, protože z relativního hlediska tam ty potřeby nejsou tak zásadní. Syrská vláda, já nevím, to je asi 8-10 území, syrská vláda nechala to území na pokoji, takže ano, znamená to, že přístup je obtížnější, ale z relativního hlediska ty potřeby nejsou tak zásadní jako v těch místech, kde se nejvíc bojuje. A pokud jde o politickou cestu vpřed, další pokus o přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN bude velice vítaný. A já jezdím na většinu zasedání ministrů zahraničí. Tam se všichni v podstatě shodnou. EU zašla mnohem dál než ostatní z pohledu sankcí. Jako třeba Itálie nebo Španělsko, tam platí zákaz nakupovat syrskou ropu. A EU podporuje veškeré snahy, které by mohly vést k nějakému výsledku. Já nemohu mluvit za paní Aštonovou. Ona jedná pravidelně s Hillary Clintonovou a já předpokládám, že mluví i o tom, jak postupovat dál. A samozřejmě máme dva členské státy, které jsou členy Rady bezpečnosti. A to znamená, že Evropa má specifické postavení. Pokud je o to, co dělá kdo v Evropské unii, to je opět informace ze září. Maďarsko poskytlo asi 140 tisíc eur. Je to malý příspěvek, ale rozhodně to dává smysl, protože když se podíváme na naše členské státy, velká většina z nich už se zapojila. A měli bychom toho udělat víc, to je jasné. Já myslím, že to byly ty hlavní otázky. Větší tlak na politické řešení ze všech stran včetně tohoto fóra. To rozhodně vítáme. Bene, ringrazio. Děkuji paní komisařce. Děkuji také paní předsedající Žoli. Děkuji za tuto prezentaci a přeji vám hodně úspěchu v práci, protože vaše úspěchy v práci bojeme. Kolegy. Kolegové. Kolegy. Kolegové, máme obrovské spoždění. Musíme přistoupit k následujícímu bodu na pořadu jednání. Strategie Evropské unie pro oblast afrického rohu Spravodajem je kolega a drahý přítel Charles Tanok. Na tento bod máme maximálně 40 minut, takže povstupujme rychle. Je to druhá rozprava o této iniciativě, tedy o strategie strategii EU pro oblast afrického rohu. Tato zpráva je příležitostí pro náš výbor vyhodnotit, jak Evropská unie může působit efektivněji v tomto regionu, především ve vztazích eh, s klíčovými zeměmi v této oblasti. Bezpečný a stabilní africký roh eh, je opravdu zásadní, jak o tom svědčí 215 pozměňovacích návrhů, které předložili kolegové. A bez dalších okolků předávám slovo kolegovi Tanokovi a prosím ho, aby byl co nejstručnější. Pane předsedo, Africký roh je desátým nejkonfliktnějším regionem ve světě. Tyto země, včetně Keni, Somálska, Sudánu, Ugandu, Ugandy, neustále mezi sebou zápasí. Jsou tam neustále tlaky, neustále napětí mezi jednotlivými zeměmi, nedodržuje se zákon, pašuje se, projevuje se piráctví a z humanitárního hlediska tam panuje chudoba a hlad. Loni v říjnu EU zveřejnila strategii pro africký horn a moje zpráva se toho týká. Kromě toho Evropská unie nedávno jmenovala dva zvláštní zástupce v Súdánu a v samotném africkém rohu, aby podpořil pravidelný dialog mezi tímto regionem a EU. Stabilní africký roh má zásadní význam pro globální ekonomiku. Afrika jako taková představuje obrovský ekonomický potenciál a stabilnější a ekonomicky integrovanější africký roh může přispět k celému kontinentu. Africký roh zůstává problematický z hlediska základních lidských práv. Rozšířená je chudoba a vzhledem k suchu v roce 2008 a 2009 je tam také hlad. Odhaduje se, že asi 3 miliony lidí potřebují náléhavou pomoc v celém regionu Afrického rohu. S tím se pojí nestabilní ekonomické a politické vyhlídky pro obyvatelstvo, zvlášť pro mládež. A dospěl to k situaci, kdy mladí lidé vyrůstají třeba v Mogadišu a poznali v životě jenom násilí a válku. Když tím spojíme, že tam neplatí právo, nejsou žádné politické vyhlídky, bude to znamenat, že je tam opravdu úrodná půda pro piráctví, pašování drog a také pro teroristické skupiny připojené k al qaidě Piráctví stojí loďařství ve světě 1,5 miliardu liber, to bylo v roce 2011. 550 námořníků bylo zajato. Ukázalo se také, že pirátské operace jsou sofistikované a vyžadují mnohem větší úsilí a zdroje od složek, které se tím zabývají, i třeba operace Atalanta. EU by měla být připravená poskytnout finanční pomoc, kde je to potřeba. Politické vedení musí ovšem zejít ze samotného regionu, musí to vést národy afrického rohu, zvlášť Etiopie, Kenya a Uganda. A tam bohužel minulý týden oznámili, že už se nebudou procesu účastnit. Všichni poskytují i vojenskou podporu, aby se dosáhlo stability v regionu. Loni v srpnu, nebo letos v srpnu se v podstatě podařilo znovu získat nebo obsadit Mogadišu. Znamená to, že stabilita v regionu musí být dosažena samotnými Afričany. Viděli jsme obchodní mise v Somálsku, viděli jsme i školení v Ugandě. Tato strategie má pokračovat, protože spouštíme nový program Nestor. Chceme podpořit právo v Somálsku, chceme vyškolit policejní složky, chceme také posílit námořní kapacity. Lepší koordinace musí být prioritou. A EGAT neboli mezivládní úřad může hrát klíčovou roli. Koordinace vodních zdrojů je zvlášť zásadní, protože probíhá jednání mezi Etopií, Sudánem a Egyptem o projektu, který je výrazným velkým příkladem. Nicméně musíme být optimisté, když se podíváme na vyhlídky. Vidíme, že evropské a africké jednotky mohou spolupracovat v zájmu společného cíle. Zdá se, že i v Somálsku je možné vytvořit jaké jsou oblasti stability. Nedávné volby v Somálsku, které měly nahradit prozatímní vládu, ukázaly mírové rozdělení Sudán a také mírové rozdělení Sudánu na dvě státy ukazují, že to, co dělají mezinárodní partneři s těmi přímo na místě jednou, bude úplně všude. Já jsem dostal 215 pozměňovacích návrhů, huta byla 2. říjen a samozřejmě to ukazuje zájem o toto téma ze strany kolegů ve výboru. Nicméně já nemám v úmyslu zaměřovat se především na rozvoj, životní prostředí a nebo humanitární otázky. Samozřejmě zmíníme je řádným způsobem, ale já se nechci odjíždět zpět v tomto ohledu, zvlášť pokud je o Etiopii. Měli bychom dát nové vládě šanci. Toto je zpráva našeho výboru a týká se především strategickou zahraniční politikou, včetně otázek bezpečnosti a ekonomiky. A proto si myslím, že tady je prostor pro řadu kompromisů, abychom vyhověli kolegům, kteří se tím zabývají. A máme naplánovanou schůzku na příští plenárce ve Štrasburku. Sejdeme se se stínovými zpravodajmi a pokusíme se sestavit seznam kompromisních návrhů, a prokousat se těmi 250 návrhy, které zatím byly předloženy. Já si rád vyslechnu připomínky kolegů k tomu, jak nejlépe postupovat dál. Mille grác. Tisíce radíky a nyní přistoupíme k jednotlivým řečníkům. Jako první kolegyni, kolega Svensson. Tack så mycket, herr ordförande, a stort tack eh, Děkuji, pane předsedo. Já děkuji panu Tanokovi za toto tak podrobné schrnutí. Nemusíme připomínat závažnost situace. Samozřejmě máme také morální povinnost, na které trvá také pan poslanec Tanok, abychom se zapojili do řešení této situace a proto jsme se pustili také do pozměňovacích návrhů. Chceme na pomoci dodržování základních svobod a chceme, aby všichni bez ohledu na svou etnickou či náboženskou příslušnost měli zajištěno, že budou dodržována jejich práva, jejich lidská důstojnost, jejich integrita. A především je zde velmi obtížná situace, ve které se nacházejí křesťanské skupiny na tomto území. Jejich práva jsou pošlapována rostoucím a sílícím islamismem. Takže musíme se zavázat, že budeme usilovat o to, aby byly dodržovány základní hodnoty. My musíme zdůrazňovat tento základní aspekt zde na výboru AFET a mezi politickými frakcemi musíme najít řešení, abychom podpořili tuto problematiku. Teď eh, se poměrně optimisticky eh, stavíme k celé Africe a k této africké oblasti, takže Evropa možná může doufat v lepší výsledek než v minulých letech. O Somálsku se zde hovoří jako o příkladu. Musíme umožnit této zemi, aby se osamostatnila způsob, jimž byly v minulosti definovány hranice, je přinejmenším eh, diskutabilní, abych tedy použil eufemismus. Eh, chci, aby tam byli všichni skutečně nezávislí, tak jak se zaslouží. Děkuji a jako druhá má slovo paní Muniz. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že těch 215 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, zajistí širší perspektivu s ohledem na důležitost tohoto regionu a citlivost situace v tomto regionu. Zahraniční politika to není jenom bezpečnost, nejsou to ani ekonomické a obchodní vztahy. Proto budu hovořit eh, o pozměňovacích návrzích eh, poslanců z mé frakce. Myslím si, že mohou obohatit eh, tuto zprávu. Především je třeba odkázat na události po předložení prvního návrhu zprávy v Etiopii, smrt prezidenta Fenaguiho. My jsme předložili nějaké pozměňovací návrhy v tomto smyslu, konflikt mezi Etiopií a Eritreou a odkazujeme také na rezoluci Rady bezpečnosti OSN z five července a na tu pozici zvláštního zpravodaje. Pokud jde o Súdán a Jižní Súdán, tak tam máme několik pozměňovacích návrhů, které se opírají o dohodu podepsanou mezi oběma zeměmi a které mají řešit eh, ten proud eh, plynoucí z jihu na sever. Podporujeme eh, atlantský mandát a mandát Euronaforu v souvislosti s tím, co bylo přijato v Evropském parlamentu v květnu roku 2012 proti pirátství. Jsme rádi, že Chceme také regulovat eh, činnost eh, soukromých a bezpečnostních agentur to bylo začleněno zpravodajem v pozměňovacím návrhu ninety my jsme měli pozměňovací návrh 112. My jsme chtěli, aby pro tyto eh, bezpečnostní organizace soukromého charakteru eh, existovalo něco závažnějšího. Chceme se v této věci dohodnout, protože je to důležité. Pokud jde o Somálsko, tak tam podporujeme eh, výcvik somálských bezpečnostních sil v Ugandě a předložíme pozměňovací návrh, který zamítne intervenci ve prospěch eh, vlády. Pokud jde o EUCAP Nesto, posílení soudních eh, a námořních kapacit, eh, tak my také podporujeme tuto misi a tedy pozměňovací návrh paní De Kaiser 99 a můj vlastní pozměňovací návrh 100 v tomto smyslu. Ještě dvě stručné připomínky. Pokud jde o bezpečnost, my jsme předložili několik pozměňovacích návrhů, které se týkají situace eh, vnitřně přesídlených osob a uprchlíků. To je velmi důležité spolupracovat s Mezinárodním trestním tribunálem a chceme také říci, že je velmi důležité dohlížet na nelegálním obchodem se slonovinou. Chceme, aby Evropská unie měla podobný proces jako Kimberley a podobná věc se týká také Somalilandu. To o tom ještě budeme diskutovat podrobněji, až budeme mít více času. Děkuji, slovo má pan Butikofer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci hovořit o třech záležitostech. Co se týče pirátství, zde bychom si přáli, abychom my všichni a rovněž paní Eštnová více naslouchali radám, které nám byly poskytnuty již před rokem Jack Langem, což je speciální poradce OSN v otázkách pirátství heslo Criminal Justice Approach. Možná bychom se měli vydat silněji společně právě tímto směrem. Druhá poznámka co se týče Somálska a sousedních států. Zde jsem toho názoru, že tyto jednostrané intervence, ke kterým docházelo opakovaně v minulosti, nebyly nápomocny našemu cíli. A společně bychom měli vyjádřit, že sice, jak řekl pan Tenok, si přejeme africké řešení, ale že to musí být kolektivní africké řešení. A třetí poznámka, Eh, máme pana Rondose jako zvláštního zmocněnce, ale myslím si, že by bylo dobré, abychom šli ještě o krok dál při koordinaci takzvaného comprehensive approach, komplexnímu přístupu, ke kterému se vždy hlásíme. Měli bychom říct, že pan Rondos by neměl být pouze odpovědný za CSDP, ale měl by eh, být odpovědný i za ostatní opatření Evropské unie v, této, v tomto regionu, respektive je spolu koordinovat, zejména tedy zprostředkovávání mezi jednotlivými stranami sporu eh, v sousedních státech Somálska a tak dále. V tomto směru bych si opravdu velmi přál, kdybychom společně se vydali touto cestou. Děkuji. Děkuji také za stručnost a jako další má slovo paní kolegyně Gomeš. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Tenokovi za jeho návrh zprávy. Já jsem jedna z těch, eh, kteří si myslí, že situaci v africkém rohu nevyřešíme pouze na základě bezpečnostního přístupu, potřebujeme právní stát eh, a eh, podporu rozvoje musíme vyřešit piráctví, boj proti terorismu a to vyžaduje velmi vážný přístup a nejen jako v minulosti, protože teď tam ve svých vlastních zemích neposkytují ani právní stát, ani nic takového. Vedou eh, vojenské operace například v Etiopii, v Somálsku. To navíc ještě posiluje teroristy díky historickému pozadí tohoto regionu. Myslím si také, že je velmi důležité podívat se na zemi, která je centrální v africkém rohu, a to je Etiopie. A já souhlasím s tím, že smrt premiéra je příležitostí, ale my se do toho musíme zapojit a musíme podpořit nového premiéra, který teď má určité eh, problémy prosadit svou autoritu. Musíme podpořit eh, otevření. Tato země je velkým partnerem EU, největším příjemcem naší pomoci v souvislosti s dohodami v Kotonu, ale v Etiopii jsou tisíce politických vězňů ve vězeních. Nedovolí se nevládním organizacím aby fungovaly. Takže jak může Etiopie eh, dohlížet eh, na ta situaci v Somálsku? My musíme podporovat eh, Etiopii a toto úsilí může být velmi instrumentální. Já souhlasím s tím, co říkal pan Putikofer, že náš zástupce tam může sehrát důležitou roli. A vzhledem k tomu, že už nemohu pokračovat, tak na závěr bych jen řekla, že další klíčová otázka je ta, že konflikt mezi Etiopií a Eritreou Evropská unie trochu promeškala, protože tam jsme mohli udělat opravdu něco, abychom se prosadili v tom regionu a přispěli k řešení. Děkuji o slovo. Požádal Thomas von Handel, zástupce SVČ. Prosím, dvě minuty. Where are you? I'm here. Tady jsem. Děkuji, pane předsedo. Já jsem Tomas Handl. Jsem afrického oddělení služby pro vnější činnost. Především se omlouvám za ředitele, který tady byl, ale nemohl už zůstat, protože měl další schůzku. Omlouvá se. Velice by se byl býval přál vystoupit. Děkuji za tuto příležitost, budu velmi stručný. Jsme velice rádi, že se zabýváte tímto tématem. Myslím, že tato práva přichází v pravý čas, včetně návrhu na usnesení, protože strategický rámec pro africký roh, který loni schválila Rada, vstupuje do fáze vyhodnocení implementace rok po schválení a proto si myslím, že můžeme využít i vaše diskuze a vaše nápady a podněty. Nemusím toho už moc dodávat, jen bych řekl, že nedávno na semináři s vedoucími delegací byl zdůrazněn komplexní přístup, o který usilujeme ve strategickém rámci pro africký roh. V hodnocení, které teď probíhá, samozřejmě dáváme dohromady všechny nástroje, které máme a všechny aktéry. Jsou to nejrůznější útvary komise, veškeré mise i členské státy. A jediná e, ještě krátká poznámka. Samozřejmě důležitou roli hraje Kenia, protože v roce 2013 budou volby a je pravděpodobné, že to bude mít také dopad na celý region. Ještě bych řekl, že Evropská služba rovnější činnost samozřejmě je připravená přispět, podílet se na konečné podobě této zprávy a velice rádi vám pomůžeme. Děkuji. Le conclusioni alle a závěrem kolega Tanok, zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, a vřele děkuji kolegům, kteří se kladně vyjádřili o mé zprávě, kteří podpořili. Je to náročná oblast pro tak krátkou zprávu, ale jak už jsem říkal, já se musím zaměřit na ten region především z pohledu bezpečnosti. Chápu, že je tady celá řada dalších problémů, na to téma by se dala napsat celá kniha. Nejenom zpráva v parlamentu a samozřejmě to, co říkala paní Svensonová o křesťanech, beru na vědomí, ale křesťané trpí i v Eritreji, pokud vím. Tam se s nimi zachází ďábelským způsobem. A Stejně jako řada britských politiků, já osobně hodně podporuji úsilí Somalilandu o nezávislost, o uznání jako samostatného státu. A já si myslím, že to si zaslouží podporu tohoto výboru. Nicméně já osobně i celá naše skupina podpoří váš pozměňovací návrh v tomto ohledu. Ale ve svém návrhu to zmiňuji jako věc, kterou je třeba konstatovat. Záleží na tom vládě Somalilandu. Paní Urkýza mluvila o takových... Mluvila tak strašně rychle, že jsem si to nedokázal všechno zaznamenat. Nicméně ano, obchod se slonovinou jistě to můžeme zmínit, ohrožené druhy také. Rozšíření mandátu jsem rád, že socialisté s tím souhlasí. Já myslím, že některé další skupiny ne, ale samozřejmě ELS a socialisté to rozhodně podpoří. A pokud jde o kodex chování pro soukromé bezpečnostní firmy, které mají v řadě případů sídlo v Británii a dokonce v mém volebním obvodu v Londýně. O tom mám velký zájem a já myslím, že se na váš pozměňovací návrh 112 rád podívám a pokusím se najít nějaký kompromis. Já nejsem pro nějaké povinné předpisy, já dávám přednost kodexům chování jednotlivých odvětvích, ale je třeba pamatovat na to, že zatím došlo k jednomu úspěšnému pokusu o únos lodi, kde na palubě byla ozbrojená ochrana. To znamená, že ozbrojené soukromé bezpečnostní společnosti znamenají velký rozdíl. Je to velký ostrašující prostředek, a se vám to líbí nebo ne, pan Butikov. Pokud jde o mandát pana Rondose, samozřejmě toho jmenuje rada já jsem se s ním setkal, já myslím, že už má v tomto regionu hodně široký mandát. Snaží se vyjednávat mezi stranami, které jsou v konfliktu, ale samozřejmě jeho pravomoci uděluje rada a zaměřuje se to na zahraniční politiku a bezpečnost. Ale pokud jde o vyjednávání, o roli prostředníka mezi jednotlivými vládami a stranami eh, a zeměmi, ať už je to kdo chce, já myslím, že zvlášť k otázce Eritreji přistupoval velice citlivě. Reagoval na to, jak jsem já mluvil o Eritreji. Paní Gomez, ano, souhlasím s většinou z toho, co říkala, ale tato zpráva se zaměřuje především na bezpečnostní politiku a jistě jsou tady i další prvky, které jsou nutné k tomu, aby africký roh byl prosperujícím regionem jsou to jistě i otázky životní prostředí řádné zprávy. EGAT a Africká unie, ano, hlavně EGAT, to jsem si poznamenal, ale je to struktura, se kterou musíme spolupracovat. Nemůžeme se zbavit té regionální architektury, musíme to brát tak, jak to je. Etiopie je samozřejmě klíčovým národem v tomto regionu, ale je to také velice strategický vztah. A já k tomu chci přispovat spíše eh, na základě politiky cukru než byče. Byl by to pěkně sladoučký cukr. A ještě opakuji, že na příští e, Štrasburská panáce se sejdou stínoví zpravodajové. Thank you, Mr. Tanok. Děkuji, pane Tanoku. Další bod je stručná zpráva Pavla Kovala o sledování, o misi pro sledování průběhu parlamentní voleb na Ukrajině dne 28. října. 28. října se na Ukrajině konaly parlamentní volby. Tyto volby byly považovány za klíčový test, klíčovou zkoušku pro demokracii na Ukrajině a hodně se o tom mluvilo ještě před volbami. I na zvláštním semináři, který jsme tady měli 11. října. Tyto volby byly považovány za tak důležité, že konference pověřila neobvykle velkou delegaci, bylo nás 15, abychom sledovali volby. A dokonce ještě před volbami na začátku října poslala delegaci nebo misi do Kijeva. Obě mise vedl Pavel Koval, který je také vedoucím delegace Evropského parlamentu pro meziparlamentní spolupráci mezi EU a Ukrajinou. Delegace EP jako obvykle byla součástí mezinárodní volební pozorovací mise a předběžné závěry jsme se uvádějí, že volby se vyznačovaly nedostatečně rovnými podmínkami, což bylo především důsledkem zneužívání administrativních strojů, nedostatečně transparentní kampaně a financování politických stran. Rovněž pokrytí v médiích nebylo vyvážené. Závěry také zdůraznili, že voliči měli na výběr mezi jednotlivými stranami. Volby proběhly v poklidně a hlasování a volby byly hodnoceny víceméně pozitivně. Oficiální výsledky zatím ještě nebyly vyhlášeny. Včera lídři opozice žádali přepočítání hlasů ve 13 volebních okrscích a ústřední eh, volební komise uznala, že není možné vyhlásit konečné výsledky v pěti volebních obvodech a musí zopakovat volby právě v těchto obvodech. A já bez dalšího předám slovo zpravodaji panu Kovalovi. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, <clears throat> Děkuji bardzo, paní Děkuji, pane předsedo. 6. září konference předsedů rozhodla o vyslání rozšířené mise 15 poslanců na Ukrajinu. Ta mise eh, se sformovala, předsedou jsem byl já, zástupci pan Michael Gáler, nebo tedy pan Michal Gáler, Juan Fernando López Aguilar a paní Rebecca Harms, ti byli tedy jmenováni místo předsedy. Předsednictví naší delegace se v neúplném složení vydala do Kyjeva. Všichni se mohli účastnit, ale protože to bylo velmi důležité, tak bych popsal, jak jsme se připravovali na tu pozorovatelskou misi. Měli jsme příležitost hovořit eh, s četnými představiteli politických eh, kruhů, politických eh, stran, ale také zástupců společnosti. Chtěl bych zdůraznit dobrou spolupráci s velvyslancem a také eh, s vedoucí misi eh, mise ODIR, paní Audrey Glover. to byla velmi eh, plodná spolupráce. Byla to také chvíle, kdy jsme začali naše pozorování voleb z politického hlediska. Měli jsme příležitost vypracovat zprávu kterou jsme prezentovali na zasedání výboru AFED a také jsme se společně zúčastnili zvláštního semináře, který byl připraven v souvislosti s pozorovatelskou misí. Chci připomenout závěry. Před Vysokou komisí jsem upozornil na to, že eh, nová, nový eh, zákon, který byl přijat v listopadu v roce 2011, který se týkal parlamentních voleb, eh, byl přijat eh, i za podpory určité části eh, opozice. To znamenalo, že polovina mandátů ve volbách do Nejvyšší rady Ukrajiny je obsazena eh, prostřednictvím většinových voleb a my jsme upozorňovali na to, že to bude jeden z bodů, který bude působit největší problémy a v tom jsme se opravdu nemýlili. Zdůrazňuji, že první prvek voleb, to znamená volební právo, v, podstavě, v podstatě nefunguje. Nefunguje kvůli eh, chybám, které byly způsobeny už v legislativní etapě, to znamená ne v etapě interpretace zákonu, ale už při tvorbě zákonu. Chyběla transparentnost, když se jmenovaly okrskové volební komise a to vycházelo z chybných eh, částí zákona. A na základě toho nového volebního práva na Ukrajině byla možnost účastnit se těch voleb v případě, nebo tedy v situaci, kdy eh, dvě strany neměly eh, nejdříve žádné zastoupení a nemohli se tedy účastnit. Upozorňovali jsme také, že zde chyběl pluralismus v médiích. A je to velmi citlivá otázka, protože v oblasti reklam opozice měla právo prezentovat reklamy, ale v informačních pořadech, v pořadech, které informovaly o aktivitách politiků, tak tam zcela opozice chyběla. My už jsme na to tehdy upozorňovali a říkali jsme, že je to věc, která se určitě projeví na výsledcích voleb. Hlavní pozorovatelská mise už v plném složení na vyrazila na Ukrajinu po posledním štrasburském zasedání. Všichni jsme podepsali eh, kodex postupu našich eh, pozorovatelů chci zdůraznit velmi dobrou spolupráci na tomto základě, ale také velmi dobrou spolupráci s dalšími organizacemi, s nimiž jsme velmi úzce spolupracovali, to znamená eh, ODIR, Rada Evropy, NATO, chci říci, že kdybychom tam nebyli společně, kdybychom eh, neformulovali společná, společné závěry, tak by ten náš hlas zněl eh, slabě. Chci také zdůraznit ještě jednu věc. Když eh, hodnotíme volební situaci na Ukrajině, tak hodnotíme zemi, která má evropské ambice. Takže k ním přistupujeme tak přísně jako k nám, jako k sobě samým. A já jsem to říkal také Ukrajincům, musíme k ním přistupovat stejně. A z toho vyplynula celá řada kritických úvah, které zaznívají i dnes. Ale Musíme se také podívat eh, na to, jaké máme očekávání od ukrajinské strany a to musíme to musíme rozhodně vzít v úvahu. Já bych ze své strany očekával konstruktivní odpovědi na kritickou společně sepsanou zprávu. Hovořím o té zprávě, kterou jsme společně s paní uh, eh, Valburg Agou Douglas zveřejnili den uh, po misi. Uh, Nebyly to první volby, kdy ona vedla misi a viděli jsme, že je opravdu velmi profesionální. Hovořil jsem o tom dnes ráno na příslušném fóru, kde se sešly osoby, které se zabývají pozorováním voleb. My jsme Eh, pozorovali volby v Oděse, Dnitropetrovsku, eh, Kijevě, eh, Lvově i v okolí měst. To znamená nejen v těch městech, ale vyjížděli jsme i třeba 100 kilometrů, 150 kilometrů od těchto měst i večer, kdy se počítali hlasy. Účast 58%, to je velmi vysoká účast, nicméně nižší než v minulosti, když například v roce 2007 tam bylo 62% volební účasti. Chtěl bych zdůraznit velký zájem společnosti o volby mnoho pozorovatelů jednotlivých eh, politických stran a také jednotlivých kandidátů pozorovalo volby na místě. To opravdu svědčilo o tom, že je zde spousta lidí, kteří mají zájem o tyto volby. Také tam bylo hodně mezinárodních pozorovatelů. Z této strany tam nebyly žádné problémy. Nyní a teď přicházím k závěru. Volby se skládaly z několika etap. Pokud jde o volební právo, tak to bylo hodnoceno kriticky. Už eh, na začátku tam byly chyby, které měly dopad eh, na průběh vole. Pokud jde o předvolební eh, kampaň, tak to bylo velmi kriticky řešeno pozorovateli. Já už jsem říkal, že tam chyběly rovné příležitosti mezi jednotlivými stranami. Tam už se vlastně omezovaly možnosti opozice a také na výboru jsme hovořili o tom, že kvůli rozhodnutí soudu se nemohli účastnit eh, Julie Timošenko a Juščenko, což byli tedy eh, dva důležití vůdcové eh, politických stran. Den voleb jsme ohodnotili velmi dobře, proběhl v klidu a vyznačoval se dobrou organizací. Stejně jako první počítání hlasů. O tom jsme také hodně diskutovali v rámci této pozorovatelské mise, protože nejdříve tedy to první počítání proběhlo pozitivně. Ta následující etapa, kterou už jsme nemohli sledovat a pozorovat, tak ta další etapa dodnes budí pochybnosti, protože teď hodnotíme volby, které ještě nebyly ukončeny, protože pořád ještě nebyly oznámeny výsledky, takže zatím ještě se nemůžeme zabývat úplnými údaji o volbách. Pokud jde o volby eh, v té poměrné části, tak eh, podle výsledků těchto voleb, a já to zdůrazňuji i ve své zprávě, to odpovídá nejen výsledkům průzkumu veřejného mínění, kterých bylo několik, ale odpovídá to i e, předvolebním prognózám. A také to otestovali dvě nezávislé organizace, které pozorovaly volby na Ukrajině. A já musím říci, že úplně jinak vypadaly výsledky v těch většinových volbách. Tady v několika volebních okrscích eh, se objevilo několik problémů. My jsme tam objevili několik desítek problémů. Dlouhodobí pozorovatelé upozorňovali na to, že eh, v mnoha okrscích eh, došlo k problémům už v oblasti, nebo tedy ve chvíli předvolební kampaně, kupovaly se tam hlasy a to je podle ukrajinského práva protizákonné. Pokud jde také bych rád vzal v úvahu trochu jiný pohled eh, na tu část proporcionální, poměrnou a také na tu část, která vyplývala ze změny zákona, to znamená tu většinovou část a také eh, ta poslední část, to znamená počítání hlasů, kterou my hodnotíme velmi kriticky. Když se podíváme na ostatní postsovětské země, tak musím říci, a zdůrazňuje to i ve své zprávě, na Ukrajině je volební práva, toto právo je zaručeno a a výsledek opozice o tom také svědčí. Opozice, opoziční strany dosáhly dobrého volebního výsledku, kde bychom to hodnotili jako politikové. Ale můžeme také hodnotit volby, průběh voleb ve světle předcházejících voleb na Ukrajině. A zde bohužel pozorujeme ústup, zhoršení situace s ukrajinskou dumou eh, musíme rozmlouvat jako s dobrým sousedem. Musíme jim říci, eh, že tyto volby nebyly lepší než volby v roce 2007 a v roce 2010. A sám fakt, že dnes diskutujeme o tom, kdy budou ohlášeny výsledky, formálně na to máme ještě trochu času, volební komise na to má ještě trochu času, to o tom také nejlépe svědčí. Další věc eh, je návrh centrální volební komise na Ukrajině, aby v pěti okrscích eh, proběhly nové volby, protože tam z různých příčin není možno vyhlásit výsledky. Já se to pokusím trochu vyjasnit. Myslím si, že bychom měli počkat s hodnocením této situace, protože ta musí být vyřešena na základě ukrajinského práva. Musíme ale čekat, že tato řešení budou přijata s ohledem na pevný právní základ a musíme také rozptýlit eh, všechny pochybnosti, pokud je o předvolební kampaň, to musí vyřešit soudy. Pokud jde o eventuální změny volebního práva nebo tedy volebního zákona, eh, tak my to musíme přijímat eh, jako někdo, kdo nahlíží na Ukrajinu jako na zemi, která má evropské ambice. Výsledek voleb eh, svědčí také o tom, že Ukrajinci chtějí hlasovat, chtějí volit a volí obecně pro země, které, pro strany, které jsou pro evropsky zaměřená. Děkuji. Grazie. Děkuji. Než dám slovo kolegům, kteří požádali o slovo, Chci připomenout, že byla rozdána zpráva této pozorovatelské mise. Můžete si ji tedy přečíst. Než dám slovo panu Galerovi, který byl místopředsedou mise. Ne, než dám slovo ostatním, dám slovo panu Galerovi. Děkuji, pane předsedo. Rád bych využil této příležitosti, abych poděkoval našemu vedoucímu delegice Pavlu Kovalovi nejenom za zprávu, kterou nám právě poskytl, ale také za dobrou spolupráci a Eh, myslím si, že opravdu zásadně přispěl také k tomu, že jsme společně s těmi čtyřmi parlamentními delegací a také s ODIHR dokázali provést zásadní zhodnocení volebního procesu. Toto hodnocení bylo také jasné a Vnímám to tak, že třeba, abychom vždy hovořili celkově o volebním procesu. My jsme vždy byli krátkodobými pozorovateli. Eh, my jsme tam byli poslední dva dny před volbami a pak jsme tam zažili ten samotný volební den na vlastní oči tedy. A tady bych chci potrhnout to, co již bylo řečeno. A totiž, že to v zásadě probíhalo korektně, někdy až příliš byrokraticky u nás na tom, v té volební místnosti. Dokonce došlo k tomu, že až hodinu a půl po konci voleb té volební doby byli schopni otevřít urny. Pokud bych si představit, že by to bylo u nás totéž. No, u nás je to tak, že hodinu a půl po volbách je už většina hlasů sečtená, ale tak to prostě bylo z byrokratického hlediska. Samotné sčítání, podle toho, co jsme viděli, probíhalo transparentně, alespoň tam, kde jsme byli přítomní, jsme dokázali přesně pochopit, kdo pro koho hlasoval a myslím si, že ty výsledky samotné v zásadě nebudeme moci nějak kritizovat. To, co jsme potom neviděli na vlastní oči, ale to, co nám ostatní pozorovatelé eh, jak si nadnesli relativně hodnoměrně, to je potom ten celý proces čítání veškerých eh, hlasů ve volebních eh, okrscích, kde docházelo k situacím, kde zjevně někteří ti, kteří sčítali, nebyli příliš spokojení s výsledkem a dokonce snad dostali osobně strach. Proto to částečně trvalo velice dlouho, než vše bylo vloženo do počítačů a částečně to mohlo být zveřejněno až dny po konci volební doby. Myslím si, že 21 let po konci Sovětského svazu je možné mít eh, korektní volby, pokud existuje politická vůle. My jsme tedy zjistili, že tam byly jisté deficity, takže já předpokládám, že ta politická vůle ze strany těch politických odpovědných eh, tam tedy té formy, jak bychom si přáli, nebyla. To by ovšem nám nemělo bránit v tom, abychom i nadále vedli politický dialog a dialog s Ukrajinou a abychom ho zintenzivnili. Jednu věc si musíme jasně uvědomit a to je velice důležité. V tomto výboru a v tomto parlamentu nemusíme vytvářet nějakou alternativu, která by znamenala, pokud je nyní budeme příliš drsně kritizovat, tak oni se obrátí směrem k Moskvě a vydají se tímto směrem, eh, či že když je budeme kritizovat, tak tím vyjadřujeme, že s nimi nechceme spolupracovat. Ne, tak to není. E, e, mé, má vlastní hrozba je tak, že já chci posílit svou spolupráci s Ukrajinou. To oni možná spíše pocítí jako hrozbu, hrozbu když jim řekneme, že chceme spolupráci posílit. Takže to je z mého pohledu to, jak já bych to viděl, více spolupráce, musíme je více zapojit a tím je vlastně více zavážeme dodržovat ty standardy, které jsou pro nás důležité a ty hodnoty, které my pokládáme za důležité. Já si myslím, že v Ukrajině nemáme téměř nikoho v odpovědné pozici, kdo by, nikdo, kdo by nyní eh, měl potěšení z toho, že by se dostali znovu pod ochranu Moskvě, ať je to Žlobočky, Lazarus, či kdokoliv. Nevíme, zda budou v příští vládě či v příští zprávě. To tedy jednak a jednak si myslím, že nemají schopnost vytvářet většinu, pokud tedy opravdu je to tak, že oni podléhají Moskvě. Myslím si, že můžeme jasně nastavit naše standardy na demokratické volby a aplikovat je na tuto volbu. Neměli bychom požadovat ani více či méně, eh, používat tatáž pravidla, eh, jaká se používají jinak, eh, jinde v rámci OBSE, v rámci Rady Evropy a další věc. Měli bychom ukázat, že jim chceme pomoci, aby příští volby mohly zorganizovat lépe. A zde bychom měli podpořit to, co navrhuje OBSE, a totiž, aby celý proces probíhal v dobré vůli a byl realizován čestně. To jsme tedy říkali v rámci minulých voleb, ale myslím si, že bychom měli jasně ukázat, že i do budoucna si přejeme dobrou spolupráci, speciálně v oblasti podpory demokracie. A na druhé straně že agendu, kterou jsme se zemí již domluvili, že tuto agendu chceme provádět takovým způsobem, který je vhodný pro to, abychom podpořili demokratizační procesy v zemi. A ne, e, že bychom chtěli podporovat oligarchizaci politiky, abych to tak nazval. Je třeba podporovat demokratizaci. Děkuji. Děkuji. Pan Severín, prosím, Dvě minuty. Eh, Děkuji, pane předsedající Já mohu plně podpořit zprávu, kterou předložil předseda naší mise. Já jsem byl také členem mise společně s některými dalšími kolegy, kteří jsou zde i dnes. Já mohu podpořit jeho prohlášení přímo na místě na Ukrajině a rozhodně obsah zprávy, kterou předložil. Nebudu zacházet do podrobností, nebudu opakovat fakta. Mám jenom čtyři politické poznámky. Ale nejprve bych chtěl poznamenat, že je jaksi ironické, že se dnes mluví o nedostatcích volebního procesu na Ukrajině, když jsme právě slyšeli, že Euronews a CNN vysílali zprávy o nedostatcích na Floridě, ale dobře, každý má své vlastní problémy, problémy jsou všude, takže přejdeme k Ukrajině. Velice rychle. Za prvé, Evropská unie nepotřebuje bezperspektivní politické napětí na Ukrajině. Byly tam nedostatky, ale měly by se řešit pozitivním a racionálním způsobem. Na základě poměrných, racionálních, konstruktivních reakcí. Aniž bychom byli radikálnější než opozice a rozhodně aniž bychom se snažili radikalizovat opozici. Moje druhá poznámka. EU se nemusí vyvíjat tomu, že by využila pobídky a nástroje, které vyplývají z asociační dohody mezi EU a Ukrajinou za účelem harmonizace politické kultury a zblížení politické kultury. My jsme viděli, že ty kultury jsou dosti odlišné a při prosazování našich geopolitických a geoekonomických cílů, kam rozhodně patří prosazování našich hodnot a standardů. Moje třetí poznámka. EU nemusí zbytečně Ukrajinu tlačit do extrémních řešení, které by byly alternativou evropské integrace. A poslední připomínka Evropská unie by neměla zklamat Ukrajince, kteří navzdory nedostatkům z posledního volebního procesu vyjádřili jasně svou vůli ve prospěch evropské integrace své země. Bez toho není možné dosáhnout ničeho pozitivního a udržitelného, takže já doufám, že ve všem, co teď budeme říkat a uvádět, bychom měli zohlednit tuto potřebu Evropské unie. Děkuji. Kolega Koráca Bild. Kolegyně Koraca Bild, členka delegace. Děkuji, bylo to opravdu velmi dobré. Velkým potěšením pro mě bylo účastnice této pozorovatelské mise voleb na Ukrajině. Já si velmi cením toho, co jste říkal o plné podpoře, kterou jsme poskytli my všichni byl to opravdu velmi otevřený a transparentní proces pod vedením Pavla, kdy jsme se všichni shodli, že podpoříme společné stanovisko OBSE, ODIR a Evropského parlamentu a toto stanovisko jsme veřejně zaujali a já doufám, že se shodneme v této sněmovně, že nadále budeme tvrdit, že zde nebyly rovné podmínky. Vyplývalo to především z nedostatku transparentnosti, eh, kampaně, financování a tak dále. Byl to krok eh, zpět v porovnání s předcházejícími volbami, jak velmi dobře říkal Pavel. Nicméně voliči měli výběr mezi různými stranami. Samotné volby eh, proběhly eh, v klidu, nicméně chyběla transparentnost a počítání hlasů bylo hodnoceno pozitivně den po volbách, nicméně, jak jsme viděli, eh, Teprve po volbách jsme zjistili, že se situace zhoršila. I počítání, které neustále probíhá, nemůže být hodnoceno tak pozitivně, jak jsme ho hodnotili den po volbách. Pane předsedo, jako Pavel i ostatní velmi dobře popsali ty nedostatky volebního procesu, chci se zmínit jen o pár věcech, proč si myslím, že je důležité podpořit důvěryhodnost pozorovatelské mise Evropského parlamentu. Musíme i nadále být jednotní, abychom podporovali společné stanovisko založené na konsensu, ale nesmíme umožnit, aby se to špatně interpretovalo nebo aby se zneužila pozice Evropského parlamentu a mezinárodního společenství, aby byla podkopána věrohodnost, důvěryhodnost této pozorovatelské mise. Myslím si, že je důležité, oddělit volební proces od dlouhodobých vztahů mezi Evropskou unii a Ukrajinou. Ty nám velmi leží na srdci. Ta situace je tam pořád ještě eh, velmi eh, křehká, probíhá pořád ještě počítání hlasů a my nadále musíme být velmi angažovaní a musíme sledovat, co se tam děje. A nesmíme se vrhnout do nějakých eh, ukvapených závěrů ohledně eh, víz, eh, Ruska a tak podobně. My jsme měli nestranou misi, která vycházela z mezinárodních standardů pro pozorovatelskou misi. Nesrovnáváme to ani s Floridou, ani s Běloruskem, ani s Ruskem. Porovnáváme to s mezinárodními standardy jak by měly vypadat demokratické volby a demokracie to není proces à la carte. Já doufám, že se shodneme na velmi silném stanovisku a společném prohlášení o pozorování voleb. Děkuji. Děkuji. Jako další má slovo pan Neuser. Děkuji, pane předsedo. Rovněž já jsem byl členem té delegace a děkuji panu Kovalovi velice za jeho zprávu a můžu v podstatě pouze podtrhnout to, co v ní stojí. Myslím si, že jako EU v našich vztazích s Ukrajinou bychom nyní měli vsadit na malé kooperační kroky. Stále je zde otevřené okno, okno otevřené pro pozitivní a reformní kroky, protože hospodářská a sociální situace v Ukrajině je opravdu dezolátní, je tady potřeba něco zlepšovat. Co se týče dalších vztahů mezi EU a Ukrajinou, zde by si myslím bylo smysluplné abychom nejenom se soustředili na ratifikaci dohody, ale abychom neměli příliš vysoká očekávání. Realizace demokratických a technických standardů, které jsou obsažené v dohodě, potřebuje silnější politickou vílu, vůli a efektivnější správní struktury a myslím si, že v současné době Ukrajina není z toho toto naplnit. Měli bychom se pokusit eh, mít dobrý vývoj v některých oblastech. Například tím mám na mysli akční plán pro liberalizaci víz, který implementuje Ukrajina od listopadu 2010. Myslím si, že když zde bude jisté úsilí z ukrajinské strany, tak bychom v příštích měsících mohli uzavřít první stupeň realizace tohoto plánu. Měli bychom tady se soustředit na to, že spíš se tlačit na to, aby to tempo se urychlilo dále. Evropská unie by měla posílit vědomí Ukrajiny, že má závazky jakožto člen Evropského energetického společenství. Je třeba, abychom vedli intenzivní dialog s ukrajinskou společností, protože ten by byl dobrý pro nás, pro všechny. A poslední k misi Petcox a Kvašněvský. Ti se zasazovali o uh, propuštění Lučenka a Timošenkové. Já si myslím, že by nebylo dobré tuto misi eh, příliš přetěžovat eh, eh, výtkami, které se týkají obliňování a voleb a falšování voleb. To jsou prostě dvě různé záležitosti a budeme se jim parlamentu věnovat odděleně. Děkuji, pan kolega Šivěc. Děkuji. Chci se připojit ke slovům chvály na adresu předsedy naší mise Pavla Kovala. Byla to obtížná mise, byla tam opravdu velká snužka emocí, my jsme o tom hodně hovořili už asi rok před volbami. Já nechci opakovat eh, věci, které zde už zazněly. Eh, kdybych k tomu měl něco dodat, tak bych řekl, že volby to je jako technologie výroby něčeho, například eh, automobilu. Ta technologie byla slabá, byla velmi vzdálena dokonalosti a nejbolestnější je to, že ta technologie volební kampaně se řídí nejasnými zásadami, které se týkají financování, přístupu k mediálnímu prostoru. Ale ta technologie zafungovala. Ukrajinci měli reálnou možnost účastnit se voleb, vybrat si ty, zvolit si ty, eh, které chtěli. Byla tam 21-22 a různých eh, stran, z nich eh, vybrali jen pět. A množství lidi, kteří se zúčastnili voleb, také svědčí o jejich odhodlanosti. A Výsledkem této technologie, využití této technologie je produkt, to jsou výsledky voleb. Nejsou to opravdu, řekněme, dokonalé výsledky, dokonalý produkt. Je to automobil, kterému třeba nedobírají dveře, oprýskává mu barva, ale může postupovat vpřed. Ehm, máme tam tedy pět stran, které se dostaly eh, do eh, parlamentu a dvě z nich jsou nespokojené. Strana regionu, která chtěla získat většinu, parlamentní většinu nezískala ji a také eh, další strana, opoziční strana, která se eh, chtěla prosadit, nicméně nemohla být vedena eh, svou předsedkyní, která je teď eh, ve vězení, paní Julii Timošenkovou. Vstoupily do parlamentu dvě úplně nové strany. Předseda EPP měl mnohem déle než dvě minuty, takže dejte mě alespoň 34 vteřin, pane předsedo. Já mám povolení paní Gomeš. Takže dvě nové strany se dostaly do parlamentu, jedna z nich je pozitivní, je to proevropská strana a strana která je nacionalistická, antisemitická a bude určitě působit problémy. My si musíme odpovědět na otázku, zda my jako Evropská unie ten produkt akceptujeme a kupujeme se všemi jeho vadami. S těmi pěti okrsky, které budou opakovat volby s tím, že soudy nebyly schopny eh, nic rozhodnout. Já jsem ale proto, abychom dále spolupracovali s touto zemí. Děkuji vám za trpělivost. Kolega Tanok. Pan kolega Tannock, Buďte struční i v závěru. Pane, budu nesmírně stručný, samozřejmě podporuji zprávu pana Kovala, musím říct, že mě zajímá to, že 55% je vysoká účast. V naší zemi by to bylo historicky nízká účast ve všeobecných volbách. Naposledy to bylo 64% a měli jsme za to, že to bylo hodně málo, takže je zajímavé, že v různých zemích jsou různé tradice účasti. Souhlasím, že napětí zůstává významnou překážkou i z hlediska dohody o přidružení. Já jsem něco počítala, viděl jsem, že komunisté dostali málo křesel, není to, nebyla to většina, i když tam přidáte 43 takzvaných nezávislých, které si většinou může každý koupit dostatečně velkým úplatkem, nedosáhli 300, což je ta ústavní většina, takže ústavu nejde měnit ve Vrchovní radě. Takže to je důrazný signál opozici, která má něco přes 50 hlasů a snad se jí podaří postavit se Janukovičové vládě v parlamentu. Já mám otázku na Pavla. Je to otázka odloženého vyhlašování výsledků. Zdá se, že asi pro 12 míst se mají konat volby znovu. Bude to znamenat, že tam pojede zase nějaká malá delegace parlamentu, aby se zajistilo, že se to bude provádět řádně a pokud ano, tak kdo tam bude. Mě mrzelo, že jsem s vámi nebyl na Ukrajině. Já jsem tam byl předtím na vš- ve vš- při všech volbách od Oranžové revoluce ale až na tuto, takže možná bych eh, se přihlásil, pokud tam za pár dnů znovu pojedeme, abychom pozorovali ty volby pro těch 12 míst. A to bude opravdu zásadní pro demokratickou pověst Ukrajiny. Kolegové, bohužel se nám připozdilo a tlumočníci odcházejí, takže můžeme pokračovat v rozhovoru mezi námi. Bude to určitě příjemné, ale nebude to moc efektivní. Pan kolega Gáler musí něco říci, je to opravdu velká naléhavá záležitost. Ano, velmi rychle, ani k tomu nepotřebuje tlumočníky. Neakceptuji jednu konotaci z naší, ze strany kolegy eh, Šivěce, že jste se setkali už před volbami a říkáte, že to, že představitelka opozice je ve vězení, nemělo žádný dopad. Ne, rozhodně to zkreslilo volby a já nechci akceptovat to, že říkáte, že je úplně jedno, jestli váš předseda je ve vězení nebo ne. Já vás všechny teď zvu k baru, abychom eh, si všichni mohli dát spolu skleničku, pan Protaševič. Řekněte nám svůj názor. Ano, ale buďte trpěliví. Protaševič požádal o slovo, já mu dám slovo a potom se vrátím k vám. Jak jsem slíbil, pane předsedo, budu velmi stručný. Chtěl jsem poděkovat Pavlu Kovalovi za jeho práci jako předsedovi delegace, ale situace na Ukrajině je pořád ještě velmi nejasná, protože Ráno je opozice proti uznání výsledků, odpoledne je nakloněna uznání výsledků, večer se jedná o tom, eh, kolik eh, okrsků by mělo zopakovat volby. Já si myslím, že bychom měli poblahopřát Pavlovi a má praktická žádost je, abychom měli zvláštní setkání, alespoň tedy eh, rozšířené předsednictvo škvasněvským a se současnou misí do Ukrajiny, abychom měli také politický kontext toho, co se tam teď děje. Ano, můžete mít výměnu názoru o této věci s panem Brokem, to je ten velký předseda tohoto výboru. Jenom chci odpovědět panu Galerovi. Já na tom netrvám, já to jenom popisuju, já popisuju situaci, kdy přestože vůdkyně nebo vůdce je ve vězení, opozice byla dost silná a dosáhla dobrého výsledku. Julie Tomošenková, my jsme proti tomu protestovali. Loni. Měli jsme řadu usnesení v parlamentu, takže není pochyb o tom, jak přistupujeme k tomu, že je ve vězení. Nicméně ji využili jako logo, jako důležitou osobnost ve volební kampani. Takže já na ničem netrvám, já jenom popisuji situaci. Popisuji, jak to vypadá v praxi. Děkuji. Kolegové, s vaším dovolením. Nechte mě mluvit. Dva slova eh, na temat